colleagues, um, if you don't mind, I'm going to make a, a start um, on time this morning because um, Vážení kolegové, když dovolíte, začneme dnešní ranní zasedání, protože naši hosté mají také svůj rozvrh a potřebují časem odejít. A e, chceme zachovat ten dobrý mrav začínat včas. Děkuji proto všem, kteří včas dorazili a jdeme do práce. Kolegové, téma dnešního dopoledne je vnitřní bezpečnostní strategie, přičemž začneme okamžitě prvním bodem na pořadu jednání, což jsou aktivity stálého výboru na operační spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, tedy KOSY v oblasti vynucování práva a vnitřní bezpečnosti. Je to prezentace operace Archimedes mimo jiné. Hovořit budou eh, pan Piantedosi, předseda COSI pod italským předsednictvím a další prezentace eh, pana Weinreita, ředitele Europolu. Jak víte, kolegové, vnitřní bezpečnost je téma velice vysoko na našem žebříčku priorit. Eh, samozřejmě je to i vysoko na žebříčku priorit externí politické agendy. Jsem přesvědčen, že mm, pakliže proběhne tato prvotní diskuse, před ústními otázkami, které budou následovat. Poskytne nám to, myslím, horizontální přehled celého spektra opatření a aktivit, které eh, vnitřní bezpečnost zahrnuje z toho operačního hlediska. Eh, první tedy promluví pan Piantedosi, předseda stálého výboru mm, operační spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti. KOSY eh, byl vytvořen na základě článku 71 smlouvy. Je to stálý výbor vytvořený v Radě, tak abychom zajistili, že operace v oblasti vnitřní bezpečnosti bude posílena napříč celou Unii. Rád bych připomněl kolegům, že eh, tento stálý výbor byl vytvořen, aby usnadňoval spolupráci členských států a jejich příslušných orgánů. Co se nás týče v Evropském parlamentu, Evropský parlament i národní parlamenty mají být informovány o aktivitách eh, tohoto stálého výboru. Po panu Piantedosim pak bude hovořit pan Wainwright, ředitel Europolu, který nám představí prezentaci konkrétního příkladu evropské operativní spolupráce. Eh, konkrétně tedy nám představí nedávnou operaci Archimedes, což byla největší organizovaná spolupráce proti organizovanému zločinu v EU. Bylo začeno více než tisíc osob v této jedné operaci. Začneme tedy panem Piantedosim. Máte slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Vážení poslanci, členové výboru Libe, dobrý den všem. Mám příležitost eh, především tedy poděkovat za to, abych mohl vystoupit eh, zde v tomto prestižním sále. Už zde zaznělo, kdo jsem. Jsem eh, tedy Piantedosi, jsem zástupcem ředitele oddělení pro vnitřní bezpečnost ministerstva vnitra a mám za úkol koordinaci italských bezpečnostních složek. Ale dnes zde vystupuji jako předseda stáleho výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a právě za to jsem velmi rád, že výbor Libe mě umožnil tady představit a zastoupit dalších 27 členů našeho výboru. Jejichž pozdravy vám vyřizuji. Jako řekl pan předseda, KOSY byl vytvořen v roce 2010 poté, co vstoupila v platnost smlouva o fungování Evropské unie. A jeho úkolem je usnadnit operativní spolupráci mezi členskými státy a agenturami Unie. Je to poměrně mladý výbor, operativní, jehož mandát, jak připomněl pan předseda, je uveden v článku 71 smlouvy o o fungování Evropské unie a také v rozhodnutí Rady 103 z roku 2010. Má také dynamickou složku a svou agendu přizpůsobuje neustálému vývoji hrozeb pro vnitřní bezpečnost. Výbor Kozy je místem, kde se setkávají vrcholní představitelé oblasti vnitřní bezpečnosti z Evropské unie, aby identifikovali hlavní hrozby pro vnitřní bezpečnost a aby naplánovali způsob, jak těmto hrozbám čelit. Především pomocí nástroje Policy Cycle, o kterém budeme hovořit s panem ředitelem Europolu. Setkávají se také proto, aby usnadnili operativní spolupráci mezi členskými státy a zintenzivnili spolupráci mezi všemi agenturami Unie, které se z různého titulu zabývají vnitřní bezpečností. Kromě toho se setkávají také proto, aby podpořili vztah mezi vnitřní bezpečností a vnější dimenzí vnitřní bezpečnosti Evropské unie a aby poskytli radě hodnocení v oblasti vnitřní bezpečnosti. Už od svého vytvoření jsme ve výboru pracovali společně s komisí a dalšími agenturami na tom, abychom vytvořili mechanismy pro plánování, koordinaci a plnění operativních činností na evropské úrovni, které by umožnily čelit největším hrozbám pro vnitřní bezpečnost. Tak, aby bylo možno integrovat a koordinovat reakce jednotlivých členských států s reakcí Unie. Článek Slomby o fungování Evropské unie, kterým se vytváří tento výbor, počítá s tím, že KOSI bude informovat o své činnosti Evropský parlament a národní parlamenty. Schválili jsme právě třetí zprávu od ledna 2013 do června 2014, to znamená za irského, litevského a řeckého předsednictví. Výbor KOSI je takovým spojovacím prvkem mezi různými agenturami Evropské unie v této oblasti a mezi policejními složkami členských států. Hlavním nástrojem této spolupráce je, jak jsem říkal, takzvaný policy cycle. To je víceletý koordinovaný multidisciplinární plán, jeho strategické priority se stanoví Rada ministrů. Po prvním zaváděcím období nyní sledujeme čtyřleté období 2014-2017 a v této oblasti byla právě vytvořena operace Archimedes, zcela nová operace, pokud jde o koordinovaný boj proti organizovanému zločinu a závazné trestné činnosti. O tom bude za chvíli hovořit pan doktor Wainwright. Nechci hovořit o policy cycle a o aspektech, které už jsou obsaženy ve zprávě pro parlament. Zaměřím se spíše na určité novinky, jimiž se vyznačuje současné období italského předsednictví. Jak už jsem říkal, jedním ze znaků výboru Kozy je jeho operativní charakter – který je chápan především jako schopnost přizpůsobit eh, obsah své vlastní agendy a pracovního programu novým výzvám a hrozbám v oblasti vnitřní bezpečnosti a vypracovat eh, odpovídající reakce na tyto hrozby. Proto v červnu roku 2014 Rada ministrů schválila dokument o budoucnosti výboru kozy, kdy se uvádí ty hlavní hrozby a také způsob, jak těmto hrozbám čelit. Mezi těmito nejdůležitějšími oblastmi, které byly odhaleny, tedy především terorismus, je to sociální, ale především eh, zločinný fenomén a KOSY má možnost eh, jednat eh, za podpory specializovaných skupin rady u takových urgentních záležitostí, jako jsou zahraniční bojovníci. Poskytujeme multidisciplinární příspěvek, usnadňujeme například koordinaci reakcí různých aktérů, čelíme otázce radikalizace u těch spíše sociálních otázek a posilujeme také vztahy s odborníky na obranou a bezpečnostní politiku. Další téma je koordinace a spolupráce mezi agenturami. Máme různé agentury, které působí v oblasti vnitřní bezpečnosti, které vedou dialog s různými subjekty v institucionálním panoramatu Evropské unie s členskými státy a mezi členskými státy. Výbor KOSY sleduje tuto kooperaci, tuto spolupráci a ověřuje si především, zda si náležitě tyto agentury vyměňují informace. A to samozřejmě v souladu s platným právním rámcem na ochranu osobních údajů. Další téma je spolupráce mezi vnitřní a vnější bezpečností. Jedná se o zásadní aspekt a o skutečnou prioritu italského předsednictví. Bezpečnost Unie, především vnitřní bezpečnost, je jen jedna. Bezpečnost jejich občanů, jejich základních práv, evropských a národních institucí a jejich hospodářských zájmů v jakékoliv vnitřní nebo zahraniční politice Evropské unie, když se přistoupí k otázce bezpečnosti, tak základními principy a cíly musí být vždycky stejné cíle a stejné principy, které se realizují prostřednictvím různých akcí. Důležitý je vztah s komisí v této oblasti. Komise vytváří politiky, které mají zahraniční dimenzi, kde bezpečnost hraje důležitou roli. Například politika rozšíření a politika sousedství. Důležitý je také vztah s Evropskou službou pro vnější činnost a s politickým výborem pro bezpečnost, pokud jde o společnou bezpečnostní a obranou politiku. Základním principem, který musíme vzít v úvahu, je to, že hlavní hrozby pro bezpečnost Evropské unie se vyvíjejí vně. V oblastech, které jsou často destabilizovány, ve válečných oblastech, tam často vznikají fenomény, jako je třeba nelegální obchodování se zbraněmi, s drogami a další jevy, například obchodování s heroinem, obchodování se zbraněmi, anebo zločinné skupiny, které využívají nelegální migrace. Je to globalizovaná skupina, která má reagovat na globální výzvy. Tam není možno přistupovat k tomu z hlediska nějakých rezortních odpovědí. A právě proto je důležitá vnitřní spolupráce, to znamená soudržnost mezi všemi nástroji Unie. A také je důležitá zahraniční spolupráce se třetími, se třetími zeměmi. Některé konkrétní akce, které byly prováděny za našeho předsednictví, jsou Především spolupráce s Interpolem, který je skutečným globálním protagonistou mezinárodní policejní spolupráce. Rada ministrů v říjnu schválila návrh kozy na zefektivnění využívání databázy Interpolu pro kontrolu na vnějších hranicích Evropské unie. Zlepšují se také synergie mezi civilními misemi Evropské unie a takovými agenturami, jako jsou třeba Europol nebo Frontex. O této důležité věci se bude dnes hovořit o vyslancích výboru pro bezpečnost. Já se tedy omlouvám, že budu muset odejít dříve, protože se musím zúčastnit tohoto důležitého zasedání. Posílení role výboru KOSY při spolupráci s komisí a se zeměmi, které patří do politiky rozšíření. To je další věc, kterou jsme rozvinuli právě včera. Jsme ve výboru diskutovali o výsledcích zpráv o pokroku Evropské komise, které se týkaly zemí západního Balkánu. Ve zprávách komise se upozorňuje na určité kritické oblasti, které se týkají mezinárodní policejní spolupráce v těchto zemích. A my se snažíme vypracovat formy operativní spolupráce, abychom mohli řešit tato kritická místa. Další konkrétní krok je vymezení ideálních pracovních postupů. KOSY je vrcholným výborem Evropské unie, velmi odborným výborem a musí tedy si zachovat určité znaky, které z něj činí operativní výbor, aby byl schopen efektivně reagovat. A právě proto máme v našem výboru nebo věnujeme v našem výboru neustálou pozornost pracovním metodám, které mohou zajistit účinné a rychlé odpovědi. Poslední aspekt, na který bych rád upozornil, vážené poslance, je role výboru KOSY v procesu vypracování nové bezpečnostní strategie, nové strategie pro vnitřní bezpečnost. Jak se dohodli ministři v Radě pro spravedlnost a vnitro v červnu tohoto roku, výbor pro vnitřní bezpečnost bude nadále důležitým referenčním bodem pro Radu ministrů, pokud jde o všechny operativní otázky související s vnitřní bezpečností a také s policejní spoluprácí mezi členskými státy. Proto výbor KOSY v průběhu italského předsednictví koordinoval aktivity různých skupin a rady a pomáhal při vypracování závěru rady o nové strategii pro vnitřní bezpečnost. Červnová Evropská rada připomněla, že je nutno vypracovat novou strategii v oblasti vnitřní bezpečnosti. Parlament, Rada a Komise musí vypracovat tuto strategii. Rada do toho přispěla svým textem závěru, který včera schválil výbor KOSY a který v prosinci bude projednáván na Radě ministrů. Italské předsednictví výboru Kozy, která připravila ten návrh závěru a koordinovala všechny práce, se zaměřila na určité hlavní principy. Především potřeba toho, aby tento dokument byl politický, relativně krátký, který bude mít strategickou hodnotu a bude obsahovat horizontální otázky a principy, které jsou velmi relevantní. Například jsme nenavrhovali seznam zločinů, na které se budeme zaměřovat, ale navrhli jsme metodiku, jak identifikovat různé kriminální jevy, na které se chceme zaměřovat. Dalším základním principem je struktura nové strategie a ta je následující. Především identifikace hrozeb a výzev. Právě prostřednictvím nástroje Policy Cycle. Přijetí multidisciplinární metodiky pro reakci na tyto jevy, která bude založena na prevenci a předcházení těmto jevům na základě také výměny informací, používání nových technologií a na základě rozvoje spolupráce s výzkumným sektorem, s výzkumným odvětvím. To je velmi důležité pro budoucnost. Koordinace vyšetřování a procesu, tam Eurojust a Europol hrají zásadní roli. Koordinace s dalšími strategiemi, námořní, protidrogová, kybernetická, protiteroristická. A dále konsolidace a implementace existujícího právního rámce, spíše než tvorba nových eh, zákonných nástrojů. Další součást této navrhované struktury je ta, že ve strategii se připomínají výše uvedené principy s ohledem na vztah mezi vnitřní a zahraniční bezpečností. Klade se zde velký důraz na také operativní spolupráci s třetími zeměmi, především s těmi zeměmi, odkud pochází nebo přes které transitují hrozby pro naši vnitřní bezpečnost. Toto, především pokud jde o otázky migrace, ale nejen pro ně, a zdůrazňuje se nutnost konzistentnosti mezi všemi politikami Evropské unie, když se hovoří o bezpečnosti. Je nutná větší spolupráce mezi velvyslanectvími členských států, delegacemi Evropské unie a různými aktéry, například eh, policejními misemi, jak už jsem uváděl před chvílí. A teď už směřuji k závěru. Tento dokument také upozorňuje na otázku základních práv. Strategie vnitřní bezpečnosti bude muset přispět k tomu, aby vzniklo prostředí, kde její občané budou chráněni a kdy budou dodržována jejich práva bude nutno pracovat s příspěvkem nebo za přispění občanské společnosti k tomu, aby bylo dosaženo sociální soudržnosti a sociálního začlenění. A právě v této oblasti italské předsednictví navrhuje, aby Agentura pro základní práva sehrála důležitější roli. Poprvé jsem tuto agenturu už dvakrát přizval k tomu, aby se účastnila prací našeho výboru. A to proto, že jsme přesvědčeni, abychom byli schopni neustále sledovat tuto potřebu dosáhnout rovnováhy mezi vnitřní bezpečností a dodržováním základních práv. Současné výzvy, které se týkají bezpečnosti občanů, se týkají právě toho, aby byla posílena jejich základní práva. Ty jsou vlastně výsledkem hodnot, na nichž je založena samotná Evropská unie. Já potvrzuji, že toto je naše aspirace a jsem přesvědčen, že tento výbor bude souhlasit s tím, jak pracuje výbor KOSY a jsem vám k dispozici, pokud budete mít nějaké další dotazy. Děkuji vám za pozornost. Uh, děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Když jste hovořil, bylo z toho zcela zřejmé, že potřebujeme eh, asi eh, více příležitostí, kde bychom se mohli s vámi eh, scházet, protože myslím, že už se jedná nejméně o rok od té doby, kdy jste mezi nás přišli na post, takže si myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli těchto příležitostí více. Teď pan Vejret, myslím si, že v budoucnosti um, um, budeme muset se věnovat těm operativním otázkám, které eh, vyžadují eh, podrobnější eh, analýzy. Ale myslím si, že je velice užitečné na úvod našich dnešních diskusí mít tyto prezentace a potom budeme mít dotazy. Pan Vejrad bude tedy hovořit o té druhé E, oblasti, která e, souvisí se spolupráci bude se ale e, ve svém příspěvku soustředovat hlavně na tu akci operaci Archimedes, která byla příkladem právě takové koordinované spolupráce. Pane Bejrajte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Pientadesovi. Dobré ráno, vážení kolegové. Mám krátkou prezentaci která se týká právě operace Archimedes, která nám ukazuje, jakým způsobem ten evropský policy cycle se eh, dostává do praxe. Na úvod bych vám chtěl ukázat krátké video eh, o této operaci. With no sound. Eh, je to bez zvuku. As you know, are highly technically Víte, že jsme <laughs> velice techničtí, tak eh, jak eh, to zde vám předvádí právě ředitel této organizace. Teď bych tedy e, chtěl říci e, něco o profesionalismu této operace. Je to konkrétní příklad. E, toho, jakým způsobem ten policy cycle eh, může skutečně plnit svůj úkol. Bylo to koordinováno z, našich, z našeho centra, z naší centrály v Hágu před několika týdny. Týkalo 125 eh, tisíc lidí, kteří pracují eh, v této oblasti ve v evropských zemích a také mimo evropské zemi. Jednalo se skutečně o mimořádně koordinovou operaci tady v Evropě Účastnili se koordinované opera, koordinovaných operací ve více než 300 akcí, které byly nadzemně propojeny na 260 místech v Evropě a také v jiných zemích, ať už se jednalo o města, o e, venkov, o letiště, e, o místa na hranicích a tak dále. Podle, naší informac, podle našich informací je to asi vůbec největší koordinovaná operace podobného typu Eh, zde v Evropě představuje určitý milník eh, v našich snahách skutečně eh, provádět operace, které budou koordinované a které zvýší bezpečnost našich občanů. Podařilo se nám také narušit celou řadu trestních činností. Podařilo se nám zabavit obrovské množství pašovaného zboží a zabránit další trestné činnosti. Týkalo se to tisíce lidí. Během eh, této operace, která trvala 9 dní a konala se v září, Europol eh, měl své, svou centrálu koordinační, eh, která koordinovala celou tuto sofistikovanou operaci. Měli jsme asi 500 tisíc žádostí o poskytnutí informací. E, výsledky nemáme stále ještě konečné, ale můžeme již říci dnes, že tato devětidenní operace vedla e, k zatčení 1148 podezřelých lidí. E, zabavili jsme 600 kg heroinu a obrovské množství pašovaného zboží, včetně léků téměř 1400 eh, zbraní, nelegálních zbraní a další munice. 200 eh, obětí eh, obchodu s lidským masem bylo také zachráněni. Měli jsme také, zatkli jsme také 100 lidí, kteří právě se zabývají tímto obchodem. Jak jsem již řekl, všech, zúčastnili z této operace všech 28 členských států Kromě toho se to zúčastnila také Kolumbie, Švýcarsko, Norsko, Austrálie, eh, Spojené státy, Srbsko, Interpol a další agentury Evropské unie, které všechny sehrály mimořádně důležitou roli v této operaci. Hlavně potom se jednalo o Frontex a Eurojust. Co se týče těch priorit, které jsme eh, měli a které, o kterém hovořil již předseda Kozy, všechny tyto věci jsme také dělali. Chtěl bych jim, eh, chtěla bych pogratovat všem těm, kteří se zúčastnili této operace ve všech členských státech a také v těch partnerských státech. Eh, skutečně se jedná o jejich úspěch. A chtěl bych vzdát hold také všem pracovníkům v Evropu, kteří toto všechno umožnili. Myslím si, že se nám skutečně podařilo přispět k úspěchu této akce. Eh, je to eh, skutečně jasný příklad úspěchu toho, čemu říkáme policy cycle eh, v těch oblastech, o kterých již hovořil pan, pan Dosi. Za belgického předsednictví to bylo přijat, byl přijat tento návrh a když jsme potom plánovali implementaci, pod vedením kozy eh, ukázaly se dvě základní věci. Za prvé, že je potřeba zvýšit eh, úroveň spolupráce mezi eh, všemi relevantními službami, tak aby naše společnost byla daleko více propojená, než tomu bylo dříve. Za druhé nám šlo o to, abychom strategické cíle eh, policy cycle byly, přelože, byly v podstatě převedeny do eh, určitého konkrétního dopadu. Šlo o to, abychom měli zajištěny konkrétní výsledky, které by znamenaly velký rozdíl pro zajištění bezpečnosti našich občanů. Co se týče eh, výsledků, eh, myslím si, že můžeme říci, že ve, v obou těch důležitých oblastech se nám podařilo dosáhnout výsledku, které jsme si eh, naplánovali. Některé věci nešly přesně podle plánu, ale myslím si, že se nám podařilo otestovat možnosti, které máme v těch skutečných scénářích, Eh, během operace, která trvala tolik dní a eh, týkala se tolika zemí. Stále ještě se snažíme analyzovat všechno to, co může být použito pro budoucí plánování. Každý rok dochází k celé řadě obrovských eh, Eh, přeshraničních eh, operací spolupráce a ukazuje se, že naše komunita skutečně je v současné době kohezivnější, koheznější a také má větší možnosti. Z krátkodobého hlediska se dá říci, že jsme skutečně dosáhli již mnohého, stále se jedná tedy o počáteční fázi naší spolupráce, potřebujeme ještě hodně na tom pracovat. Europol v současné době se stává koordinačním centrem Eh, pro většinu mezinárodních eh, aktivit zde v Evropě. Současně s tím eh, dochází k navýšení angažovanosti dalších partnerských států, hlavně Spojených států. Myslím si, že pomalu skutečně se dostáváme do situace, kdy už vytváříme systém a jsme velice rádi, že můžeme k této spolupráci přispívat. Ehm, přičemž se zúčastní všech těchto věcí také vnitrostátní orgány. Děkuji, pane, předse, pane předsedo, děkuji, děkuji vám také za to, že jste byl velice stručný, pane Weinreite, takže teď máme možnost si vyměnit názory. Myslím si, že bychom měli nejprve dát slovo poslancům, nejprve pan Kirchhoff. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat oběma eh, řečníkům za velice zajímavou analýzu a velice zajímavý popis jejich eh, operací. Chtěl bych ve své krátké příspěvku se soustředit na to, co řekl pan Bainwright, eh, který hovořil o operaci Archimedes, protože se jedná o velice zajímavý přístup. Myslím si, že velice dobré eh, tímto způsobem umožnit spolupráci všech těchto skupin, myslím si, že tady můžeme hovořit o určité přidané hodnotě této spolupráce, přičemž musíme mít na paměti i to, že jestliže existuje taková ta velice složitá struktura eh, dané spolupráce, tak tady existuje určité riziko, že dojde k nedostatečné koordinace. Mě by zajímalo, jakým způsobem to vyřešili, zajímalo by mě, jestli to vyřešili fakticky to, o čem jste hovořil, všechny ty výsledky o tom, že došlo k začení více než 1100 lidí, otázka nelegální emigrace, obchodování s drogami a tak dále, kradenými vozidly. To znamená, tady se jedná o obrovskou množství různých kategorií trestné činnosti. A Eh, tyto věci jsou tedy řeč, řešeny buď vnitrostátně, anebo v případě, kdy to je potřebné Europole. Mě by zajímalo, jaká je tedy ta přidaná hodnota takovéto spolupráce. Další bod, kterou bych se, na který bych se chtěl zeptat, je otázka, do jaké míry to bude trvalé. Pochopitelně tady hovořím o konkrétní operaci, která se jmenuje Archimedes mě by eh, zajímalo, jestli se jedná o nějakou dlouhodobou spolupráci a pokud tomu tak je, tak bych se chtěl zeptat pana Vinrajta, jestli si je jistý tím, že má skutečně všechny ty strukturální záruky, které mu umožní, aby v takovéto spolupráci pokračoval. Bude se jednat pouze o jednotlivé operace nebo se bude jednat o jakousi trvalou, eh, trvalý přístup, jakým způsobem to všechno budete eh, eh, řídit a existuje tady zajištěna také zodpovědnost, která bude mít trvalý charakter. Další je paní Ana Gomez. Děkuji. Chtěla bych se zeptat zástupce Kozy. Já eh, jsem eh, poznamenal si to, co jste říkal o tom, že je potřeba mít eh, spolupráci mezi vnějšími a vnitřními silami při tom, kdy čelíme všem těmto věcem. <clears throat> Také jste hovořil o tom, že je potřeba Eh, obnovit tu vnitřní eh, eh, strategii bezpečnosti a hovořil se také o spolupráci mezi jednotlivými členskými státy. Pochopitelně všichni víme a nedávno jsme měli slyšení, kde bylo řečeno, že i nadále čelíme obrovským problémům v oblasti spolupráce, například co se týče spravodajských služeb. A um, Myslím si, že, se, že skutečně nemáme ani dostatečně klíčové prostředky i na úrovni policie například. A to nejen na evropské úrovni, ale i na úrovni vnitrostátní. Já vím, jaká je situace mé vlastní zemi v Portugalsku. Já vím, jak hospodářská krize dramatickým způsobem ovlivnila schopnosti těchto eh, jednotlivých eh, článků ehm, a e, vím, jak je potřebná další interoperabilita. Čili zajímalo by mě, co v kozi děláte, e, protože se věnuje obrovské množství pozornosti evropským orgánům, když se, když se hovoří například o tom, jakým způsobem ekonomicky fungují členské státy ale tady hovoříme o bezpečnosti našich občanů a vlastně nevidíme, že by stejně se zasahovalo i do, těch, do této oblasti, kde je potřeba právě posílit spolupráci. Já tady nehovořím eh, pouze o těch hrozbách, o kterých vy jste hovořil, ale hovořím i o jiných hrozbách, eh, které odhalily jiné Eh, krize. Hovořím eh, například o eh, ruských letech nad naším územím. Hovořím o potřebě zajistit zásadní infrastrukturu, která zajistí fungování našeho vzdušného prostoru. Mám tedy otázku na pana Weinreita taky Eh, ředitele Europolu, jestliže vezmeme v úvahu všechny ty eh, případy trestné činnosti, o kterých vy jste hovořil, do jaké míry je boj proti eh, praní špinavých peněz je, je zásadní proto, abyste byli schopni se vypořádat i s jinými typy trestné činnosti. Pro většina této trestní činnosti má za hlavní cíl získat peníze a e, jestliže jim to umožňujeme e, svým absolutně bláznivým systémem, jako je například naprosto e, fragmentovaný daňový systém, tak toto v podstatě je voda na mlín těchto pachatelů trestné činnosti. Já se teď budu muset vzdálit na 10 minut, ale vrátím se, abych si vyslechla zbytek. Děkuji, děkuji. Ano, eh, mám tady dlouhý seznam. A jak jsem řekl, pan Piantedo si bude muset odejít v 10 hodin. Eh, Dalším řečník je pan Albrecht. Já bych také chtěl poděkovat našim hostům. Mám na každého z vás jednu otázku. Moje první otázka je otázka na pana Piantedosiho z předsedy KOSY. Chtěl bych se vás zeptat na situaci, eh, která souvisí se Sabonskou smlouvou, kde jsme svědky toho, že většina těch opatření eh, v oblasti eh, soudní a policajní spolupráce jsou společně rozhodovány Evropským parlamentem a my pochopitelně musíme mít možnost také se dozvědět, co se děje s těmito opatřeními, tak abychom je mohli zlepšit a lépe uvádět do praxe. Jinými slovy, jakým způsobem eh, byste eh, posílili eh, spolupráci mezi naším výborem a mezi kozy, Ehm, s tím, že by to nemělo být pouze tou formou, tak jako to je dosud. Já si myslím, že je dobré, že máme možnost s vámi vést tyto diskuse, ale myslím si, že to nestačí na to, abychom skutečně mohli zlepšit situaci v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti. A e, moje druhá otázka je na pana Weinreita. Já skutečně obdivuji práci Europolu a hlavně e, spolupráci v oblasti boje proti kybernetickému e, zločinu, proti cybercrime. Ehm, e, hovořili jsme o možnosti podpořit ty společné týmy, o tom bychom mohli mít dlouhou diskusi. Já bych chtěl pouze poznamenat jednu věc Eh, z mého pohledu, a myslím si, že hodně lidí se mnou souhlasí, vy vlastně delegitimizujete své eh, úsilí tím, že používáte eh, různé tituly. Například tady je výborně popsaná strategie Europolu. Myslím si, že tady jsou velice důležité části, ale jestliže tady například píšete, Eh, že dochází k zneužívání anonymizace. Eh, Jano, eh, budeme se bavit o tomto bodu v 10.30. Pan Wainwright bude mít příležitost o těchto věcech hovořit ještě později, ale... A pan Wainwright tady s námi bude? Ano, ano, on tady zůstane k tomuto bodu. Já vím, eh, že někdy je těžké se podívat na další bod na programu, ale proto jsem tady já, předseda bych vám Eh, připomenul, že to je téma, o kterém budeme hovořit pod jiným bodem. Ale chtěl bych poděkovat za tu první otázku. To jste vlastně udělal za mě. Eh, kolegové, teď skutečně je potřeba, abyste dodržovali eh, časový limit dvou minut, protože jinak nebudeme moci dodržet program. Pan Veržia. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma řečníkům. Myslím si, že jsme zde všichni přesvědčeni, že právo na bezpečnost je základním právem, ale tato práva, stejně jako všechna ostatní, musí respektovat i všechna ostatní základní práva a také princip proporcionality, přeměřenosti. Evropský soudní dvůr to velmi dobře připomněl v souvislosti s neuměrnými povinnostmi, které souvisí s telekomunikačními operacemi a vidíme, že hodně lidí se snaží poučit z tohoto nálezu a také z Lisabonské smlouvy. Nicméně máme určité pochybnosti o tom, jak se budou věci do budoucna vyvíjet. A nejde pouze o vzdělávání úředníků, to není jediná podmínka. Je třeba, aby ve všech politikách byla základní práva vzata v úvahu. Takže samozřejmě je to důležité, ale nestačí to, pokud se sejdete jen jednou za čas. Otázka je, jak do toho lépe zapojit i Evropský parlament. Nejen těmi zprávami, které dostáváme trochu pozdě a ne pravidelně. Já si myslím, že byste se s námi měli scházet častěji, například každý půl rok za každého předsednictví. A abychom byli efektivní, tak je nutné, abychom měli konkrétní, seriózní, skutečná hodnocení, včetně rizik a hrozeb. To znamená skutečné hodnocení prováděných politik v rámci EU, ale také v členských státech, protože jinak ta koordinace je jen prázdným slovem. Hovořili jste také o združení těch eh, zúčastněných stran. Mě by zajímalo, o jakých stranách mluvíte, protože nevládní organizace nás upozorňují právě na nedostatky v oblasti dodržování základních práv. Já mám někdy pocit, že jde o nějaký úprk vpřed, pokud jde o nová závažná rizika, na které zaměřujeme prostředky na úkor dalších politik. A kolegyně Ana Gomeš to už důraznila u Portugalska. Takže jak se díváte na tuto oblast a jak vnitřní priority, na které nesmíme zapomínat, budou i nadále zohledňovány, ale ne na úkor jiných naléhavých záležitostí, které často nemají k dispozici dostatek prostředků. Thank you, Mrs. Děkuji vám, paní Veržia. Jako další paní Cornelia Ernst. No, to půjde rychle. Děkuji. Mám tři otázky, které spolu souvisejí. Zejména na operaci Archimedes, tedy na pana Wainwrighta. Europol spolupracuje úzce s Frontexem. Konec konců, vy jste mluvil o tom, že se zajistilo 10 tisíc nelegálních migrantů a zkontrolovalo se. Možná můžete říct něco o tom, jaká byla vaše spolupráce s Frontexem a případně ještě něco o těch více než tisíci zatčených. Jak to vypadá s kvótou kriminality v rámci těch tisíci? Co to je tedy za Eh, kriminálníky. Dále, eh, jaké byly náklady operace, kolik taková operace stojí, kolik prostředků na to muselo být vydáno. Děkuji. Děkuji, Cornelie. Jako další Carlos Kelio. Děkuji vám, pane předsedo musím říct, že sdílím připomínky pana Kirkhopa o důležitosti Archimeda. Je to společná policejní akce policií napříč Evropou a Europolu. Ředitel Europolu také řekl, pokud jsem správně rozuměl, že to byla příležitost zhodnotit v reálném kontextu, jak vypadá koordinovaná policejní akce. A doufám, že Europol se poučí ze svých zkušeností. Upřímně mě ty výsledky nijak neohromily. 25 tisíc policistů a tisíc zatčených. Upřímně řečeno, více než 80% z toho jsou pouze nelegální migranti, takže to nejsou ani vlastně zločinci. A ty výsledky obecně vůbec nejsou tak ohromující, jaké by mohly být. Důležitost této zkušenosti je v tom, že to byla největší a první operace svého druhu. Takže má otázka na šéfa Europolu. Pakliže Europol bude vypracovávat nějakou analytickou zprávu na téma, co bylo dobře, co bylo špatně, a pakliže tuto zprávu dáte k dispozici parlamentu, nebo e, dáte ji snad jenom radě, nebo jak to bude s takovou případnou zprávou. Děkuji, Karlosi. Paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Já se trošku připojím k oběma předřečníkům. Archimedes byla policejní operace, kde měli být hledáni jaksi kriminálníci, ale když se potom podíváme na to, že jste zajistili nějakých 10 tisíc nelegálních migrantů, ale pouze tisíc těch lidí, kteří byli skutečně zatčeni kvůli nějakému trestnému činu, tak mně tam přijde takový trošku nepoměr. Eh, já na tomto místě se nechci ptát, co se stalo tedy s těmi migranty, mm, kteří eh, nespáchali žádný čin, kromě, eh, žádný zločin, kromě toho, že teda někde byli nelegálně samozřejmě. Nechci se ptát na to, co se s nimi stalo, ale těch tisíc zatčených zločinců, to by mě už zajímalo co se týká mimo jiné toho, nejenom z jaké oblasti trestného činu, trestné činnosti byli zatčeni, za jaký trestný čin, ale chci se zeptat, zda to byli skutečně ti lidé v pozadí, zda to byli tedy ty organizátoři eh, toho zločinu, anebo zda to byli eh, jak se ti prováděcí eh, zločinci. Těch všech tisíc Eh, osob zatčených teď prochází nějakým trestním řízením. Můžeme očekávat, že budou také odsouzeni všech těch tisíc osob. Děkuji, Birgit. Eh, děkuji vám, kolegové, že dodržujete ten časový limit. Eh, další, pan Dupré. Děkuji, pane předsedo. Má otázka se týká kybernetických útočníků, takže myslím, že se to týká spíš toho dalšího bodu, ne? Promiňte, já vám kladu otázku, pane předsedo. Má otázka se týká kybernetických útočníků, takže myslím, že se to týká spíše příštího bodu. Je to tak? Ano, ano, pan Wainwright tady zůstane do půl jedenácté, ano. Eh, paní Loriston? Děkuji, pane předsedo a děkuji i za obě prezentace. Je velice důležité správně chápat situaci a veškeré příležitosti. Já se chci zeptat na oblast bezpečnosti, tedy eh, propojení vnitřní a vnější bezpečnosti, jak zaznělo v té prezentaci o kozy. Je to oblast, která se týká i psychologické bezpečnosti, psychologické obrany. Chci se zeptat, zda máme v EU vůbec nějakou instituci, která by otázky jako informační válka a tak podobně brala vážně. Protože taková válka teď probíhá ze strany několika států, například zrovna včera v Rus- Rusko eh, otevřeně ukázalo svou novou internetovou strategii, eh, která eh, se proklamuje jako nová éra pro ruské informace v zahraničí. Otevírají webové stránky ve 45 jazycích, včetně všech jazyků EU což má za úkol ovlivnit lidi v Evropě eh, takovouto propagandou. Eh, je to podobná propaganda, jako používají na Ukrajině a jinde. A chci se zeptat, zda máme nějakou agenturu, která by řešila psychologickou obranu a e, informační války. Děkuji, Margi. Další. Paní Tomašič. Děkuji. Obvykle se říká, že v každé zemi je mafie, ale někde, zejména v postkomunistických státech, se říká, že každá mafie má svou zemi. S přihlednutím k tomu zajímalo by mě toto. Když víte, že v některých státech mafie spolupracuje přímo s vládou, jak to vyšetřujete, když se tam činí? Musí vládní úředníci vědět, že Europol nebo Interpol tam působí, nebo musíte být inkognito? Děkuji, kolegové. Jenom se zeptám, jestli se všichni přihlásili, kdo chtějí promluvit. Dobrá, děkuji vám všem za disciplínu. Hovořili tedy všichni, Máme ještě další položky na programu, otázka k ústnímu zodpovězení, kyberzločin, vnitřní bezpečnost a tak dále. Tak, velice rychle z mé strany, já jsem už říkal, že je jasné z těch otázek od kolegů, že se k tomuto ještě vrátíme, že ano, ehm, například k těm novým nástrojům pro boj s obchodem s lidmi, ehm, zahraniční bojovníci, to jsme vůbec neřešili, když rada toto téma začala řešit eh, na podnět kozy. Eh, vím, že kolegové se o to zajímaví. Pane Diaz Demera, vy jste ještě chtěl něco říci teď hned? Tak dobře, ale jenom velice rychle. Ano, velmi rychle, pane předsedo. Já se nebudu vyjadřovat k programu Archimedes, ale chci vyjádřit takový podiv. Chtěl bych vědět, jaká bude účinnost ESI. To se ptám pana ředitele výboru KOSY, protože jsme slyšeli, že to bude krátký dokument, strategický, horizontální dokument, kde bude seznam trestných činů a tak dále a tak dále. Upřímně, mně se zdá, že pokud v této chvíli jsme právě v této fázi, tak jsme velmi vzdáleni realitě. Takže u tohoto dokumentu, který bude prezentován na prosincové radě, bychom chtěli, aby nám byl předložen na výboru Libe, abychom si ho mohli prostudovat a abychom viděli, jaké jsou ty základní otázky a do jaké hloubky u těchto otázek, které ovlivňují bezpečnost, v tomto dokumentu zacházíte. Děkuji vám, pane Diastemera. Ehm, poslední bod eh, byl bod pana Albrechtce, který hovořil nepřímo o tom, jakým způsobem má parlament fungovat jako kolegislátor společně s radou. Ehm, možná, že až si vás pozveme znovu, tak tyto body budeme moci ještě rozpracovat. Teď tedy máte slovo vy, nejprve pan Piantedosi a potom pan Wainwright. Takže prosím, máte slovo. Mi dovrò attenire. Yeah to budu muset schrnout. Takže pokusím se, abych odpověděl na všechno, ale doufám, že se mi podaří nějak združit ty otázky, protože tady byla opravdu celá řada otázek, některé z nich jsou vzájemně propojeny, to je nevyhnutelné. Já doufám, že ten informační mechanismus, tak jak je nyní strukturován, bude i nadále zachován. Já nevím, jestli je to také součástí praxe tohoto parlamentu, tohoto výboru. Já jako předseda KOSY vám mohu slíbit, eh, že jsem eh, připraven eh, poslat vám i písemné materiály, které budou více vyčerpávající než to, co si říkáme dnes. A samozřejmě jsem k dispozici dále prohlubovat vztahy s parlamentem a znovu mezi vás přijít. Nejdříve navážu na to, co zde zaznělo v závěru. Pokud jde o mechanismus spolurozhodování, tak na základě tohoto mechanismu kozy sehrává operativní roli a nerozhoduje, pokud jde o smlouvu a legislativní aspekty a mechanismy spolurozhodování. To je důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. Samozřejmě nechci spochybňovat další aspirace KOSY, nicméně on se zabývá operativní spolupráci mezi členskými státy, agenturami a orgány členských států. Tyto vztahy jsou regulovány politickými rozhodnutími, které přijímá Rada ministrů. Já, jak jsem říkal, jsme k dispozici jakékoliv další formě spolupráce a informace, které poskytujeme prostřednictvím pravidelných zpráv. To znamená, jsme k dispozici. Reaguje také na tu vaši vůli získat více informací, to je samozřejmě oprávněné, ale musíte vědět, že rozhodnutí přijímá Rada ministrů a my musíme na základě těchto rozhodnutí jednat. Pokud jde o to, co zde říkala portugalská poslankyně, problémy policejních složek v souvislosti s politickou a hospodářskou krizí. Evropská unie instituce Evropské unie se prý mnohem více věnují ekonomickým záležitostem spíše než otázkám bezpečnosti. Já k tomu chci říci, že mechanismy účinnosti kroku, orgánů činných v trestním řízení fungují tak, že my velmi dobře víme, jak to probíhá, když reagujeme nebo když provádíme takové operace, jako je operace Archimedes. Když provádíme takovou operaci, tak velmi dobře víme, jaké jsou výsledky, ale nikdo nemůže přesně poskytnout informace o tom, co vlastně bylo odhaleno a potlačeno díky práci policejních a dalších složek. Pokud je o terorismus, tak občané si uvědomují, jaká je skutečná hrozba, když se stane něco znepokojivého, něco viditelného, ale velmi často není možné informovat o tom všem, co odpovídající instituce a složky potlačí, čemu zabrání. Já jsem se zmínila problému terorismu nejen proto, že je evidentně aktuální, ale také proto, že už vlastně ze své povahy podléhá větší důvěrnosti. Je to záležitost, která se tolik nerozšiřuje. Třeba dosáhnout rovnováhy mezi operativním majetkem národních institucí a mezi tím, aby bylo možno provádět koordinaci na evropské úrovni. Na tom my pracujeme. Máme zde dvojí problém. Musíme vytvořit mechanismy, abychom ujistili, ubezpečili naše občany, abychom nevytvářeli představu, která by samozřejmě ani nebyla správna, že máme instituce, které tedy nejsou národními institucemi, které nejsou vybaveny k tomu, aby čelili hrozbám. To taky ani by nebyla pravda. My neustále se vyvíjíme tak, abychom mohli těmto vyvějícím se hrozbám čelit. To znamená, že nesmíme jít za těmi, kteří provádějí teroristické činy. My se musíme snažit je předběhnout. Poslední rada ministrů přijala cestovní mapu a já se zmíním především o 13. bodu těchto rozhodnutí Rady pro spravedlnost a vnitro z října. Tam se členské státy rozhodly, že předsednictví by mělo proskoumat možnost, aby se tedy zachovala ta spolupráce a všechny prostředky, které máme k dispozici, ale aby zároveň při Europolu vznikla společná platforma pro boj proti terorismu. Jeden kolega, který se tím zabývá, řekl, že se vlastně snažíme všechno vyvážit tak, aby ti hlavní aktéři aby to byly členské státy se svými orgány činnými v trestním řízení. Europol to je jen takové pole, takové fotbalové hřiště, kde ti, kteří už dobře hrají, ti zkušení fotbalisté, mohou lépe hrát, tak aby mohli lépe sloužit občanům celé Evropské unie. Je to složité, protože národní systémy jsou eh, velmi heterogenní, velmi různorodé a musím ale říct si, že to, ta různorodost eh, není nutně problematická. Třeba ve Francii nebo i v Portugalsku tam eh, jsou tradice, které jsou velmi hluboké, zkušenosti a to rozhodně nesmíme zahodit. Proto je velmi důležitá koordinace. Já chápu, že velmi často se to může jevit jako nějaká abstraktní záležitost, která není příliš viditelná, ale my na to musíme vsadit. Koordinace. Členské státy, jak jsem říkal, musí dát k dispozici ty své hráče a Europol a další agentury musí dát k dispozici infrastrukturu, prostředky. Hospodářská krize by rozhodně neměla ohrozit mechanismy, které zajišťují efektivitu práce těchto orgánů činných v trestním řízení. Ta koordinace, jak jsem říkal, musí být multidisciplinární a multidisciplinární musí být i práce těch, kteří se zabývají vnitřní bezpečností v evropských institucích. Někdo z vás se tady zmínil o problematice rozšíření. To je také spojeno s otázkami bezpečnosti. Evropská unie se tím zabývá a financuje projekty, již prostřednictvím členské státy které se zabývají zlepšením a budování kapacit v těchto zemích, které jsou součástí politiky rozšíření, Mají za úkol také ověřit, otestovat jejich připravenost právě pro otázky rozšíření. Takže vidíte, jak je to vzájemně propojeno s takovými věcmi, jaká je, jako je bezpečnost, ale také dodržování základních práv občanů. To všechno jsou důležitá témata, která jsou v působnosti orgánů činných v trestním řízení, ale jde to nad rámec bezpečnosti jako takové. Tento horizontální charakter, o tom už jsme hovořili. Já se omlouvám, jestli mm, odpovídám tak trošku na přiskáčku, ale já se to snažím nějakým způsobem združit, sjednotit. Tento horizontální charakter se netýká jenom takových otázek, jako je rozšíření, ale další věc, která je velmi zajímavá, a to je vztah mezi vnitřní a vnější bezpečností. Já jsem myslel, že už jsem se o tom zmínil dostatečně jasně, ale samozřejmě je možno to ještě rozpracovat. Je zjevné, že problémy vnitřní bezpečnosti dnes především vznikají v takových krizových oblastech, eh, které mají okamžitý dopad eh, a souvisí s vnější bezpečností. Problém zahraničních bojovníků. Všichni velmi dobře víme, že se jedná o evropské občany druhé generace, někdy i první generace, kteří jdou bojovat do jiných zemí a potom se vracejí. A ti působí problém. Jednak tedy pro bezpečnost za hranicemi Evropské unie, ale také působí závažné problémy po návratu do svých zemí, do našich zemí. Já se znovu omlouvám za to, že musím velmi brzy odejít, protože v 10 hodin máme Eh, schůzi COSI COPS, to jsou ty dva orgány Evropské unie, které se zabývají vnější a vnitřní bezpečností, právě proto, abychom diskutovali o tom, jak zlepšit naši práci, naši spolupráci. Chceme se zaměřit především na policejní mise v zahraničí, takže jakým způsobem mohou přispět k systému bezpečnosti, jak lépe definovat eh, ty mise vysílané do těchto zemí. Další věc, eh, která je jistě horizontální, to je spolupráce s třetími zeměmi, to je bez pochyb. Všichni jsme viděli, že migrační problémy, které působí problémy v souvislosti s bezpečností, všichni to vidíme v Itálii. To je země, která je na středomorské hranici Evropské unie. Víme, že tam je ten problém velmi palčivý. Takže tam vznikají problémy, které souvisí s bezpečností, s přijímáním legálních i nelegálních migrantů. A jsou to problémy, které nevyhnutelně musí být řešeny ve spolupráci s třetími zeměmi. jasné, že musíme působit nejen na hranicích a na tom právě Evropská unie pracuje. Další věci. Pak se zde hovořilo o strategii pro vnitřní bezpečnost. Ve výboru KOSY jsme připravili návrh dokumentu, který má velikou strategickou a politickou hodnotu. A prosincová rada, rada ministrů, bude muset připravit závěry, strategie a ne, strategie jako takovou, ta bude schválena v roce 2015 za přispění všech, to znamená i parlamentu. Evropská rada dala mandát, mandát všem evropským institucím, tedy i Evropskému parlamentu, k vypracování této strategie. Pokud ta strategie tak, jak byla představena, také v tomto strategickém politickém dokumentu vypadá tak obecně, tak je to proto, že je považována za výchozí bod, na kterém se bude dále stavět, i pokud jde o finanční podporu jednotlivých linií, které budou realizovány později. A právě jedním z příkladů je právě operace Archimedes. Strategie vnitřní bezpečnosti, která je obsažena v našem návrhu, zahrnuje také otázku lidských práv. Pane Diaz de Mera, máte technickou připomínku? Ano, právě to souvisí s tím, co zde zaznělo. Pane řediteli, já jsem hovořil o ESI, protože jsem respektoval to, co jste říkal. Vy jste říkal, že musíte odejít. A ESI, to je následující bod na pořadu. A je to tak důležité, ta strategie pro vnitřní bezpečnost, že vám položíme otázku. Vy jste o té strategii pro vnitřní bezpečnost s veškerou úctou ty věty, nebo věci, které jste řekl, uzavřel jste lidskými právy, to mně připadá prostě úplně základní. A říkám to opravdu s veškerou skromností. My chceme předložit otázku k ústnímu zodpovězení. A právě proto jsem předběhl a přistoupil jsem k té další otázce na pořadu jednání, protože jste říkal, že musíte odejít. Týká se to tedy té strategie vnitřní bezpečnosti. Je to téma, která leží tomuto parlamentu velmi na srdci. Uh, chápu, co říkáte, pane Diaz de Mero. Eh, ještě než vám dám prostor pro závěrečnou větu, já si myslím, že ta frustrace tady, kterou vidíme v sále, souvisí s tím, že už je to rok, co tady byl někdo z Kosy a něco nám tady eh, prezentoval a vy teď musíte zase odejít. Takže my jsme eh, tady dnes měli jenom velmi obecnou procedurální prezentaci, to je jasné, že jste to tak musel udělat, ale toto je operativní situace. Eh, toto není situace spolupráce s radou, pane Diaz Demero. Takže co se týče nás a vzhledem k otázkám, jaké přicházejí, vidíme, že eh, eh, vlastně vždy, když chceme vědět, co dělá rada o obchodu s lidmi a tak dále, musíme zajít do hloubky, takže musíme sem přivést někoho, jako jste vy, abychom zjistili, co se děje. Nejde jenom o článek 71, že musíme být informováni. Musíme mít dialog, téma po tématu. A jak říká správně pan Diaz de Mera, strategie pro vnitřní bezpečnost je jednou z našich velkých priorit, takže je, myslím, teď jasné, Eh, tady z nálady celkové, že eh, je to situace velmi intenzivní v oblasti spolupráce s radou a budeme si vás muset ještě někdy pozvat, abychom mohli provádět detailnější dialog. A myslím si, že na toto téma byste mohli ještě říci pár vět nakonec. A taková je zkrátka situace, takže pojedeme téma po tématu a kozy si budeme zvát pravidelně a jednoznačně to budeme řešit i v oblasti té ústní otázky, která je příští na pořadu jedné. Takže prosím, vaši větu na závěr. Stejně upřímně, myslím si, že některé z těch obav jsou založeny také na tom, že je třeba dobře definovat, jaká je role parlamentu, jaká je role výboru kozy a jejich vzájemný vztah. Já předložím operativní návrh, myslím si, že je příkladem toho, že jsme opravdu k dispozici vést dialog eh, v mezích mého mandátu. Pokud je nutno, pan poslanec hovořil o otázce k ústnímu zodpovězení, tak eh, my vám pošleme velmi detailní zprávu, kde bude analytická odpověď, budeme reagovat na všechny otázky, které nám poslanci budou chtít předložit a jsem také k dispozici. Znovu mezi vás přijdu a budu je ústně komentovat, takže chápu vaše požadavky na informace, já respektuji parlament, ale musíme také najít nějaký způsob, jak postupovat. Takže já nevím, jestli to odpovídá metodologii parlamentu, že byste prostě měli seznam nějakých specifických otázek, které my ve výboru kozy budeme analyzovat a poskytneme vám podrobné odpovědi a potom znovu třeba přijdeme na další zasedání. Ale bylo by obtížné vyřešit všechno za hodinu, jako bylo naplánováno dnes. To určitě pochopíte. Děkuji vám. No, ve finále to bude tak, že jistě prohloubíme ten dialog a e, budeme diskutovat téma po tématu. To je asi nejlepší cesta před. Každopádně vám mnohokrát děkujeme, že jste mezi nás přišel. Robe, omlouváme se že vaše odpověď musela počkat. Nicméně, pane Piantedosi, ještě jednou vám děkujeme a teď má slovo pan Wainwright. Thank you. Um, just to do... Děkuji, děkuji. Já se zaměřím na ty konkrétní otázky a e, doufám, že mi to nebude trvat déle než tři nebo čtyři minuty. Chtěl bych tady opravit jednu věc, ty si myslím, že se jedná o e, e, nedorozumění. My se určitě nepočítáme oběti toho obchodu s lidmi eh, v tom počtu 1100 lidí. Jedná se o skutečné pachatelé trestní činnosti, kteří jsou eh, eh, podezřelí z velice závažné trestné činnosti. V současné době to zpracovává celý soudní systém, to znamená, nemůžeme hovořit o lidech, kteří již byli odsouzeni, někteří již byli obviněni, ale většina z nich jsou pouze podezřelí. 10 <coughs> eh, tisíc eh, ilegálních přistěhovalců, což je věc, kterou se zabývá Frontex, to znamená ty lidé, kteří byli zadrženi na vnější hranici. Zpracování veškerých těchto informací, včetně zpracování všech dalších informací týkajících této devítidenní operace, nám umožnilo eh, identifikovat eh, asi 170 lidí, kteří umožňují eh, právě to, aby se tito lidé dostávali do Evropy. Dalších 90 lidé, kteří Eh, zprostředkovávali eh, tyto lidi pro eh, například prostituce a tak dále. 57 potom bylo začeno pašeráku kokainu. <clears throat> Měli jsme dalších několik stovek lidí, kteří byli zadrženi pro trestní činnost proti majetku <clears throat> Eh, hovoříme o dalších 300 lidech, kteří eh, například eh, jsou lupiči, například vykrádají klenotnictví a tak dále. <clears throat> Jsou to lidé, kteří vlastně to dělají každý týden, ale tím, že jsme prováděli právě tuto koordinovanou operaci, tak se nám podařilo daleko lépe pochopit, jakým způsobem tyto různé sítě pracují. Podařilo se nám získat zpravodajské informace o například eh, charakteru eh, nejrůznějších eh, loupeží, ať už to bylo v Bruselu, v Londýně a tak dále, jednalo se právě o ty krádeže v kerotnicích a tak dále. Pan Kerkop se položil velice dobrou otázku, proč to děláme. Uvědomujeme si totiž, že eh, v současné době i eh, kriminalita je daleko více integrovaná a proto je potřeba eh, si uvědomit, že nemůžeme s těmito věcmi se zabývat jednotlivě, to znamená například zabývat se pouze drogovou kriminalitou a tak dále. Uvědomujeme si, že existuje propojená kriminální infrastruktura, která propojuje většinu těchto činností a pachatele této trestné činnosti se snaží ehm, využít těch nejrůznějších částí té e, e, struktury. Snažíme se tedy e, využívat všech možností, které nám umožní ty lidi například zatýkat postupně. Někdy to není propojené například Eh, jsme se zabývali také podvodem a, a různými podvody tedy a podařilo se nám zjistit, že skutečně na této činnosti se podílejí někteří z těch, kteří umožňují těm ilegálním eh, přistěhovalcům se dostat do Evropy. Jinými slovy, je potřeba tyto věci dělat, abychom byli schopni lépe reagovat na moderní charakter těchto, této trestné činnosti. Frontex je zajímavý příklad. Frontex také e, provádí tyto operace ve své běžné práci, ale e, dokud se nedohodneme na e, tom, jakým způsobem budeme si přenášet informace mezi Frontexem a Europolem, což umožňuje umožní předpisy Frontexu, ale dosud se tyto věci zpracovávají různým způsobem. Toto zpracování provádějí vnitrostátní orgány a ukazuje to, proč je potřebné, aby Frontex a Europol daleko lépe a už užeji spolupracovali v budoucnosti. E, pochopitelně i my připravujeme zprávu, e, to se týká té otázky pana Koelia. Ano, dáme vám k dispozici zprávu e, a doufám, že vás budeme schopni skutečně na základě důkadu přesvědčit o tom, jakou mělo to hodnotu to všechno. Co se týče té otázky týkat se praní špinavých peněz, tady s vámi naprosto souhlasím. Ehm, to je v podstatě ten olej celého tohoto systému, který umožňuje, aby to běželo. Snažíme se soustředovat právě na tyto činnosti související s praním špinavých peněz. Ehm, v současné době čelíme celé eh, řadě problémů, protože nemáme dostatečné množství eh, případů eh, šetření činnosti spojenou s touto kriminální činností Eh, které by prováděly vnitrostátní orgány. Jinými slovy, musíme skutečně udělat další kroky, abychom tyto věci eh, byli schopni realizovat. Děkuji. Robem, eh, eh, ty jsi skutečně eh, disciplinovaný člověk, velice přesně si měl rozdělené ty odpovědi na otázky. Chtěl bych se teď zeptat ještě kolegu, jestli mají ještě nějaké dotazy, na které máte pocit, že nebylo, které máte pocit, že nebyly zodpovězeny. Eh, já se omlouvám, jenom velmi stručná eh, následná otázka. I když těch 1140 podezřelých osob je teď v rukou členských států v těch justičních systémech, bylo by přece i pro Europol užitečné vědět, jaké jsou výsledky operace Archimedes. To znamená, můžeme vycházet z toho, že Europol, tedy vy, o tom budete informováni, kolik těch podezřelých bylo skutečně tedy zatčeno, kolik jich bylo odsouzeno a za jaké kategorie zločinu. A ještě k otázce těch pašeráků lidí. Vy říkáte, že nejde o ty migranty, ale je potřeba zjistit, kdo jsou ty osoby, které těmto uprchlíkům pomáhají. E, ve stejné věte zmiňujete obchod s lidmi. Já jsem o tom mluvila už včera. Vycházíte z toho, že každý, kdo pomáhá Eh, uprchlíkům dosáhnout nějaké bezpečné země, je automaticky obchodník s lidmi? Chce ještě někdo se něco zeptat? Monika a Anna? Eh, to jsou tedy ty dodatečné otázky. Moniko? Děkuji, pane předsedo. Já považuji eh, tuto operaci za důležitou, protože byla první svého druhu a představovala spolupráci mezi členskými státy a Europolem eh, tohoto druhu. Osobně bych ráda jak si přinesla svou trošku do mlína, eh, co se týká například příspěvku mého regionu eh, do této operace. Má populace u nás byla poměrně vděčná za tuto operaci, protože jsou mezinárodní zločinečné organizace, které doslova terorizovaly celé měsíce eh, lidi u nás doma. Takže z tohoto ohledu si myslím, se zdá, že mezinárodní policejní operace nezatýkají jenom nevinné lidi, ale skutečně i ty, kteří mohou za zločiny, kter, kteří celé měsíce drží části společnosti v šachu. Já bych jenom ráda formulovala zkrátka, že e, tato operace e, má důležité cíle. A e, není možné neříct, že e, populace u nás doma je zkrátka vděčná za to, že už tam není tolik organizovaná zločinu. E, zajímalo by mě, když se podíváme na ten počet zúčastněných policistů a úředníků, jaké možnosti nebo jaké nutnosti vnímáte v, této, v, té, e, v tomto ohledu, aby tyto operace byly ještě efektivnější a preciznější, co se týká toho, jak se získávají informace z členských států. Dostává Europol eh, dostatek prostředků? Je eh, účast členských států dostatečná? Jsou ty členské státy angažovány tak, aby bylo možno bojovat s organizovaným zločinem? A druhá otázka, co se týká obchodu s lidmi, i z vlastního regionu mám zkušenosti o tom, Ehm, a to je trošku jiné, než říká paní Sipl, Máme různé organizace, eh, které eh, provozují obchod s lidmi. Eh, často to má obě ty strany stejné mince, aby se tak řeklo. Jednak ten člověk je jaksi nelegálně transportován do nějaké země, a ehm, nebo ehm, je to organizace, která tady dělá jednak toto, ale pak také obchoduje s lidmi, obchoduje s orgány a tak dále a tak podobně. Mm, dovedete říct, zda zde je nějaká systematika, zda je nějaký vzorec chování takovýchto organizací, eh, tak, aby eh, to mohly zužitkovat příslušné policejní struktury? Kolegové, já jsem měl v úmyslu dát vám prostor vyjádřit některé dodatečné urgentní otázky, eh, protože jinak mě můžete osočovat z toho, že špatně eh, předsedám eh, tomuto zasedání, ale teď jsem otevřel tu skřínku, zdá se, takže ano, prosím, prosím, aby ta otázka byla skutečně dodatečná a krátká. Nedávno eh, byl v Portugalsku eh, zatčen čínský eh, občan, byl to člověk, který byl hledán již v Číně kvůli podvodu. Portugalská vláda mi odmítla dát informace o lidech, kteří mají takzvané zlaté Vízum, eh, tento člověk ho měl, Čili je zcela jasné, že ten systém těch zlatých víz, eh, který moje země již přijala a v současné době přijímá Itálie, eh, to je systém, který v podstatě umožňuje import trest, pachatelů trestné činnosti. Máte nějaké důkazy o tom a děláte něco proto, aby eh, se přestal tento systém používal, protože to skutečně umožňuje příliv těchto lidí do Evropské unie. Takže Cornelie jenom jednu minutu. Já ji ani nevyužiju. Vy jste hovořil eh, o nějaké dohodě eh, Europol Frontex. To se týkalo těch informací. Můžete k nám k té plánované dohodě říci něco navíc? Budou mít eh, členské státy povinnost vám dávat informace, nebo jak je to celé koncipované? Thanks, Cornelia. And finally... Děkuji, Cornelia. A pan Jurek, to je poslední, a pak dáme slovo panu Wainwrightovi. Děkuji. Nevím, na kolik eh, v této chvíli bude možno odpovědět, eh, možná při následujícím bodu. Jde mi o to, nakolik eh, organizované zločinecké skupiny, které obchodují s lidmi, jsou mobilní a nakolik podnikují takovou eh, širokou mezinárodní činnost. Eh, jsou to buď třeba místní skupiny, které převádějí lidi z určité zemi, anebo fungují na mezinárodní úrovni. Je možno nějak využít této situace, zneužít eh, situace těchto lidí a vydělávat peníze na převádění lidí. Um, já se omlouvám, takže nakonec to byla celá řada dalších otázek, celé kolo otázek. Doufám, že eh, můžete na ně odpovědět. K té první otázce, k otázce eh, týkající se těch facilitátorů, těch, kteří umožňují těmto lidem dostat se do toho zemí, z těch 170, kolik jsme, eh, které jsme zadky, nemám přesnou informaci, je do jaké míry můžeme kvantifikovat, kteří z těchto lidí jsou skutečně členy těch gangů je ta otázka, jestli dostaneme nějakou zpětnou vazbu na, zá, na závěr eh, těchto šetření. Já tak doufám, že k tomu tak dojde, ale eh, je to vlastně jeden z důvodů, proč Europol není stále ještě tak efektivní, jak by mohl být, protože ty toky informací mezi členskými státy a Europolem stále jistě by si zasloužily zlepšení. Je to takový stálý referent, který neustále opakujeme Ehm, ehm, jedná se skutečně o mamutí operaci, ehm, potřebujeme, aby tok informací byl co nejefektivnější a to by potom znamenalo v podstatě změnu v těch každodenních operacích, které eh, realizujeme. Eh, tím se vracím k tomu, co říkal pan Kerkhoff. Jestli to můžeme něco takového dělat na každodenní bázi, pochopitelně, že nemůžeme, musíme pracovat v tom normálním eh, režimu, ale proto také potřebujeme právě ty efektivní toky informací. Snažíme se eh, se v současné době soustředovat na tyto věci naprosto eh, koncentrovaně, to znamená to, například u toho kyberzločinu. Eh, paní Gomez, co se týče těch zlatých víz, já o tom nic nevím, nehovořil jsem o tom s portugalskými úřady, je to Eh, něco, co je nové, ale ty jste mě na to upozornila, tak se eh, tím také budu zabývat. <clears throat> Ta otázka týkající se eh, dohody mezi Frontexem a Europolem. Frontex může podle těchto dohod specificky Eh, předávat nespracované osobní údaje do Europoly v rámci určitého časového rámce a na základě všech těch pravidel eh, o ochraně osobních úřadů my potom můžeme tyto údaje používat pro svou práci, která je tedy eh, soustředěna právě na ty facilitátor, na ty, kteří umožňují Eh, těmto lidem eh, trestní činnost. Panu Jurkovi, ano, to je eh, pochopitelně zcela jasný moderní rys v současné době, trestná činnost je daleko mobilnější, je daleko více nadnárodní a snažíme se realizovat takové operace, které se soustředují na ty mezinárodní gangy, které spolupracují s místními Eh, lidmi. Eh, existují eh, skupiny, které celý rok vlastně provádějí tuto trestnou činnost v jednotlivých členských státech. Pochopitelně, že zneužívají všech těch svobod, které máme, ať už je to Schengen, který nám umožňuje svobodu pohybu, ať už je to svoboda používat internet, používat všechny ty výhody globalizované společnosti a oni to používají bohužel pro svou trestnou činnost a je to věc, na kterou musíme okamžitě reagovat a musíme na to reagovat daleko integrovanějším přístupem v rámci celé naší komunity. Děkuji, děkuji, Robe. E, děkuji <clears throat> e, také za to, že jsi, si, e, že jsi byl ochoten odpovědět ještě na všechny tyto další otázky a doufám, že se mezi nás vrátíš za chvíli, kdy budeme hovořit o kyberkriminalitě, ale předtím ještě se musíme zabývat tím dalším bodem, což je v podstatě pouze informace, nebudeme k tomu mít diskusy. <clears throat> Jde jenom o to, že chceme mi připravit ústní otázku, po které by měla následovat disku, ke které by měla následovat diskuse v plen, na plenárním zasedání. Týká se to té vnitřní eh, strategie bezpečnosti. Budeme k tomu hlasovat také ve výboru eh, v Libe. Eh, to je tedy to eh, hlasování k této otázce vnitřní strategie bezpečnosti. Budeme používat stejnou metodu pro tu ústní otázku, jakou jsme použili v případě Středomoří Čili zase se dělám na koordinátory. E, myslím si, že bude používat stejnou metodu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o tuto strategii vnitřní bezpečnosti, bude potřeba zajistit to, aby ta komunikace naše byla co nejjasnější a e, soustředila se na ty naprosto klíčové otázky. Pokud kolegové máte nějaké dotazy k tomu, tak mi to dejte najevo teď. E, jak jsem řekl, tento bod je pouze informační. Pane Wimbergu, paní Wimbergu, eh, eh, můžu mít k tomu otázku? Eh, k té ústní otázce? Ano, ano, k té ústní otázce, děkuji. Ano, prosím. Ne, poté, poté co jste nás seznámil s těmi informacemi o té věci. Já už jsem skončil. Já jsem skončil, vy můžete položit svou otázku. Dobrá tedy. Já to budu říkat švédsky. Jde o to, že při tom provádění potřebujeme skutečnou bezpečnostní strategii pro EU, která nebude kontraproduktivní. Včera jsem si přečetla, že tři Švédové mohli přijet ze Somálska, protože byli pozváni, měli pozvání. Na základě předpisů o ochraně dat eh, víme, že eh, jsou to eh, skutečně radikálové, nicméně vzhledem k otevřenosti hranic pak mohli odjet do Sýrie, kde se přidali k armádě radikálů. Jsou to členové ISIS, islámského státu. Eh, S chodou okolností a šťastnou schodou náhod eh, přišli o život při jednom náletu. Jinak by se jistě vrátili zpět do Evropy a způsobovali zde chaos. Například by třeba mohli vyrazit do centra Stockholmu z Kalašníkovi. Takže eh, skutečně potřebujeme bezpečnostní strategii pro Švédsko a pro zbytek Evropy. Eh, má otázka, co budete dělat proti tomu, abyste eh, takovéto kontraproduktivní kroky do budoucna eliminovali, protože jsou skutečně škodlivé, byť jsou třeba politicky korektní. Děkuji. Eh, koordinátoři v současné době připravují změní této ústní otázky, čili já bych byl rád, kdybyste ty své věci adresovala jim Eh, potom budeme tedy o tom hlasovat. Myslím si, že by to bylo velice dobré, protože kdybychom zahájili diskusi teď, tak by to v podstatě eh, jak si předešlo tu diskusi, kterou budeme k této otázce mít později. Eh, kolegové, pokud nemáte další dotazy, tak dovolte, abych přešel hned k dalšímu bodu, což je výměna názoru o kyberkriminalitě e, a prezentace posouzení hrozeb organizované trestné činnosti, kterou umožňuje internet. E, já bych chtěl e, vám poděkovat všem za to, za to co jste k tomu již řekli. Teď dám přímo slovo Robovi Wainwrightovi, aby nám zde přednesl svou prezentaci. Děkuji, děkuji ještě jednou, pane předsedo. Eh, zdá se, že jsem eh, eh, k této otázce jediný řečník. Možná, že budu hovořit tedy trošku déle, ale přesto udělám všechno proto společně s panem předsedou, aby jsme měli dost času na diskusi. Myslím si, že hlavní účel eh, diskuse k, k, nebo respektive výměny názor o kyberkriminalitě v kontextu Eh, zprávy, kterou vydala, vydal Europol nedávno. Eh, pan Albrecht už o této zprávě hovořil, tedy účelem je hovořit této věci. Jedná se tedy o hodnocení z roku 2014. Je to první zpráva svého druhu, která byla připravena naším eh, centrem který se zabývá e, touto otázkou od roku 2013. Jde nám o to, abychom vás všechny informovali o tom, jakým způsobem se vyvíjí situace a jaké jsou nové hrozby v kyberprostoru k tomu přispívá soukromý sektor, ale pochopitelně také příslušné orgány ve všech 28 členských zemích a také akademické, akademická sféra. E, já budu e, hovořit o některých legislativních otázkách a dosie, které jsou velice zásadní právě pro váš výbor. Nejprve bych vám chtěl si e, něco o našem centru v Europolu Tady využíváme určitý eh, model, eh, jsme určitým informačním centrem a koordinačním centrem, to znamená, eh, že na základě našeho centra se vyměňují informace, máme více než 100 analytiků, kteří nám poskytují tyto informace a máme asi 160 nebo 170 styčných důstojníků, můžeme říct, kteří pracují právě pro orgány činné v této činnosti a společně s nimi eh, poskytujeme nebo vytváříme jakousi platformu eh, v našem centru, která nám umožňuje lepší koordinaci eh, a lepší reakci na tyto věci. Pochopitelně je to bezpečné nebo zabezpečené prostředí, kde máme velice robustní systémy. Začal pracovat v lednu 2013, soustředujeme se na tři operace. Za prvé na podvody online, to se týká hlavně podvodu eh, týkajících se kradených identit, eh, podvodu v oblasti plateb a tak dále. Eh, je to oblast, kde riziko pro ty kriminálníky, pro ty pachatele třečnosti je poměrně nízké a přitom výnosy jsou velice vysoké. Evropská centrální banka měla svůj vlastní průzkum týkající se podvodů a zjistila, že to odpovídá více než jednomu a půl miliardě ehm, euro. A bohužel tento, tato podvodná činnost se eh, zvyšuje. Další velká oblast, eh, které se eh, věnujeme, je Eh, zneužívání dětí. Ten problém je obrovský, ta úroveň perverze, eh, kterou se zabýváme, je obrovská a kromě toho bohu, i v této oblasti dochází k nárůstu trestní činnosti. V současné době pracujeme s pěti operátory. Eh, týká se to asi pět tisíc lidí, kteří si vzájemně posílají vlastně pedofilní materiály. Eh, co se týče objemu materiálu, sice online, eh, tento týden a minulý týden 15 specialistů z osmi zemí se eh, setkávají v Europolu. Tato pracovní skupina bude vyhodnocovat 4 miliony, 4 miliony nových typů materiálu pedofilních, které jsme zabavili během posledních šesti měsíců. Jedná se o obrázky, jedná se o filmy, které mají hodnotu více než 5 terabitů terabajtů. Ehm, eh, jsou to skutečně hrozné eh, obrázky. A ta celá věc je symptomatická eh, proto kolik nového, obrov, obrov, eh, kolik nového materiálu, který je generován uh, online. Vidíme, že tady se zvyšuje také uh, násilí uh, týkající se uh, zneužívání dětí a další fenomén je ten, že se snižuje uh, věk těchto dětí. V současné době asi 10% je mladších než dva roky. Uh, Eh, kromě toho eh, dochází eh, také k šifrování, což znamená, že se skrývá tato činnost. Je pravda, že se na tom podílejí vysoce kvalifikovaní odborníci na IT. My máme také experty k dispozici jak v Europolu, tak také na úrovni jednotlivých států. Eh, kteří zjišťují, že ta šifrování je tak dobré, ta enkrypce je tak dobrá, že nejsou schopni to, eh, se na tento materiál dostat. Eh, dále další trestná činnost se vztahuje na porušení celé té struktury, například co se týká zneužívání pin, pin, či, pinu a dále. Opět, opět týká se to milionů eh, takzvaných infikovaných eh, počítačů, které se používají eh, pro tuto trestnou činnost. Existuje jeden odhad, a sice dopadu hackingu, který odpovídá asi 300 milionům dolarů ročně. Takže během toho prvního roku, roku <clears throat> 2013, jsme provedli asi 50 mezinárodních eh, šetření. Eh, v současné době se věnujeme také práci, jejímž cílem je eh, překonat ten problém s tím šifrováním, s tou enkrypcí. Pracujeme také ve forezní laboratoři, která se snaží eh, vytvořit nové nástroje, které by nám pomohly tyto eh, věci eh, překonat. Spolupracujeme jak se soukromým sektorem, tak s akademickou komunitou. Podepsali jsme již také memorandum s deseti různými komerčními partnery v této otázce. Kromě toho se soustředujeme co nejvíce je to možné na to, abychom toto přenesli také přímo do e, své práce. V současné době máme pracovní skupinu, která se zabývá kyberkriminalitou e, a na práci této skupiny se podělí ti nejzkušenější odborníci. Ehm, <clears throat> tato zpráva nám také ukazuje určité trendy, e, které můžeme pozorovat v kyberkriminalitě a to nám umožňuje vyhodnotit eh, nové eh, hrozby. Už jsem se o některých z nich zmínil. Chtěl bych se teď zmínit o dvou nebo o třech horizontálních otázkách, eh, které souvisejí právě s za to online. Za prvé jsme svědky nárůstu této trestné činnosti a také tato činnost je sofistikovanější. Zdá se, že Eh, to, čemu říkáme service-based, eh, eh, vlastně toto umožňuje. V současné době je stále větší množství organizací, které se zúčastní této trestné činnosti. Vidíme také nárůst specialistů, kteří dávají k dispozici těmto lidem příslušné nástroje. Například za 100 Eh, euro eh, si můžete koupit eh, něco, co je schopné překonat vašeho konkurenta, co se týče zneužívání těchto a dokonce i možné krádež identity. Jinými slovy, v současné době páchat tuto kyberkriminalitu je velice snadné. Eh, zkrátka si jenom najmete příslušnou službu, která vám eh, zajistí zbytek. Zisk je zde obrovský a právě tento obrovský zisk vede eh, k dalšímu nárůstu tohoto problému souvisejícího s kyberkriminalitou online. Jak říkám, v současné době mladí eh, absolventi vysokých škol eh, z oblasti IT jsou najímáni těmito trest, pachatelé trestné činnosti, kteří eh, vytvářejí například nový malware, který je schopen ukrást obrovské množství peněz evropských bank, což znamená, že to je téměř bankami nezjistitelné. Naše zpráva kromě toho ukazuje také eh, změny eh, chování těchto lidí navzájem. Eh, původně tyto organizované skupiny velice často používali násilí a v současné době tyto skupiny spíše spolupracují, fungují víceméně jako business partneři a myslím si, že můžeme očekávat, že i v jiných oblastech páchání trestné činnosti se bude vývoj vyvíjet tímto směrem. Kromě toho existuje celá řada dalších problémů, které souvisejí se, s bezpečností a také se soukromím. Technologie se mění. Všichni jsme online, většina našich životů se odehrává v současné době online a v cloudech. Nikoho asi nepřekvapí, to jsme již vysvětlovali, to, že i trest, pachatelé trestní činnosti používají všechnu te- tuto technologii, eh, fungují z zemí, které často s námi nespolupracují, eh, využívají ty techniky enkrypce, a využívají také všech těch děr, které existují eh, v legislativě různých zemí. A kromě toho tedy vydělávají miliardy peněz a to na úkor našich občanů. Myslím si, že schopnosti našich policejních složek eh, zatím nejsou schopny držet krok eh, s tímto velice rychlým rozvojem nových eh, hrozeb. Jeden z důvodů, je ten, že policie stále musí reagovat na potřebu vytvářet různé nástroje, které umožňují tedy získat důkazy o této e, činnosti. Musíme zlepšit efektivitu e, našich policejních složek. Ostatně o tom jsme hovořili i v souvislosti s tím předcházejícím bodem. Kromě toho se musíme věnovat e, dále více spolupráci s představiteli celého tohoto odvětví Eh, pochopitelně v každé této oblasti jsou obrovské eh, problémy a Europol se snaží na to na všechno reagovat. Existuje ale jedna oblast, která je také velice důležitá a to je to do eh, jaké míry vlastně také zákony Eh, reagují na tuto situaci a které eh, vlastně eh, berou v úvahu možnosti policie v tom světě offline a online. Mohu vás ujistit, že existuje obrovský rozdíl mezi těmito dvěma oblasti, oblastmi, co se týče možnosti policie zajistit bezpečnost občanů. Co se týče anonymity na online, žádný policista něco takového měnit nechce, to je v pořádku, nevím, to je v pořádku, ale na druhé straně i komerční eh, poskytovatel, jako například Google, eh, eh, vlastně mi posílají nejrůznější reklamy. Amazon mi na základě toho, jaké knihy si kupuji, dávají informace o tom, koho budu asi volit a tak dále. Ehm, po případu Snowden eh, se začalo hovořit o tom, jaké informace tedy se dávají k dispozici. A zdá se, že všichni mají více těchto informací eh, k dispozici než policisté. Já eh, si vážím toho, že tyto věci se dělají v určitém obzduší soukromí a anonymity. V současné době pracujeme na evropském balíčku, který by měl zajistit eh, tyto základy lidská práva a myslím si, že v naší práci eh, musíme spolupracovat více s komerčním sektorem a dokázat jim, proč musíme mít přístup k těmto eh, informacím, tak abychom byli schopni fungovat pochopitelně v atmosféře důvěry ale na eh, druhé straně je třeba vysvětlovat našim občanům, eh, jaká nám hrozí, eh, jaké, nám hroz, jaké jsou před námi hrozby a jakým způsobem je potřeba reagovat. Kromě toho existuje něco, čemu říkáme darknet, což je součást internetu, ten se sestává z virtuálních sítí, jako například Torus, Eh, ne všechno, co souvisí s Darknet, eh, je pro potřeby eh, trest, pachatelů trestné činnosti, ale některé ty věci jsou skutečně, já už jsem o tom hovořil, například když jsem hovořil o tom, jakým způsobem se využívá to pro tu pedofilní trestnou činnost. V roce 2014, jen abych vám uvedl příklad, asi více než 2,5 milionu uživatelů Toru Jedna třetina z nich eh, žije v Evropské unii. A podle studie, která byla publikována v červnu letošního roku, během jednoho týdne 20 těchto stránek eh, se týká právě zneužívání eh, dětí. 25 jich prodává drogy a 14 souvisí s kradenými kreditními kartami. Čili víc než 50 eh, eh, této sítě v podstatě je využíváno pro trestnou činnost. A to si myslím, že je skutečně mimořádně důležitý faktor, který se týká této eh, sítě. Kromě toho je ještě jedna další velice důležitá věc, sice nechceme omezovat svobodu projevu a vy víte lépe než Eh, já, jak důležitá právě tato sítě používá, na disidenty v různých zemích eh, světa. Eh, čili já bych neměl to se snažit změnit, ale jako policista vám musím říci, že kromě toho, že je platformou pro tyto lidi, tato síť je sítí pro pachatele trestné činnosti a právě ti využívají co nejvíce Eh, to všechno eh, souvisí také s otázkou beztrestnosti. Je potřeba, aby tito lidé byli identifikováni, abychom byli schopni zjistit, kdo je online, abychom byli schopni zachytit eh, komunikaci tam, kde máme podezření a tam, kde máme k tomu k dispozici supervizi ze strany soudní moci zachycování takovýchto informací se využívá normálním způsobem, e, přičemž pochopitelně máme e, adekvátní opatření e, zajišťující Eh, soukromí. Já tím hovořím například o odposlouchování, které vždy odpovídá tedy eh, vnitrostátním předpisům a online to by to mělo být úplně stejné, ale bohužel tomu tak není. Čili my potřebujeme mít možnost identifikovat na základě příslušného povolení eh, tyto lidi, lidi protože pokud to nebudeme mít k dispozici, tak Eh, nemůžeme zajistit, aby internet se stal bezpečným místem, které můžeme využívat ke své každodenní činnosti. Jako Evropané musíme eh, stát si za eh, svobodou eh, vyjadřování, ale současně musíme také zajistit ochranu pro naše občany, kteří využívají internet online. Čili co děláme v Europolu? Za prvé máme tedy tu forenzní laboratoř, která se snaží řešit problémy související s enkrypcí, snažíme se koordinovat celou řadu operací. <clears throat> Možná, že jste si všimli, že minulý pátek jsme také publikovali ehm, e, výsledky své operace, kdy jsme spolupracovali se 16 zeměmi v Evropě plus USA e, a zjistili jsme 410 míst, která se skrývala za tou sítí TOR. Jednalo se tedy e, o věci týkající se obchodu s drogami, různých bankovních porodů a tak dále Eh, bylo zadrženo obrovské množství peněz a také 10 lidí bylo začeno. <clears throat> Ten hlavní administrátor byl začen. To se tedy týkalo eh, webu Silk Road 2.0, který jsme uzavřeli. Eh, my se snažíme správce těchto nelegálních webů neustále identifikovat. Samozřejmě musíme přitom spolehat na starou dobrou policejní práci, musíme používat informace od eh, tajných agentů, kteří nám poskytují potřebné znalosti, tak abychom mohli tyto akce provádět. Takže takové jsou výzvy, kterým čelíme jak eh, to říká i naše eh, online hodnocení kyberzločinu. Samozřejmě v mezidobí legislátoři a zejména tento parlament hrají velice důležitou roli eh, v tom, aby nám pomáhali získávat potřebné nástroje tak, abychom mohli odvádět svou práci. Například potřebujeme informace přímo od zdroje. Je velice důležité, že 85% IT infrastruktury patří do soukromého sektoru, ne do veřejného, takže vlastně víme daleko méně než soukromý sektor o tom, co se online děje. Všechny naše nedávné operace v oblasti kyberkriminality byly zahájeny na základě informací ze soukromého sektoru. Například Microsoft může eliminovat botnety sám od sebe rychleji a levněji a nemusí sledovat všechny ty zdlouhavé justiční procedury jako my. Eh, každopádně to neustále dělají. Eh, Nicméně eh, bylo to pouze při této operaci, kdy byla policie do tohoto zaangažována. Mně se to moc nelíbí, ale tak to zkrátka je. My můžeme změnit legální eh, právní rámec, který řeší vztahy soukromého sektoru a složek činných trestních řízení tak, abychom podpořili výměnu informací, což je relevantní například pro eh, niské, nicejské nařízení, které se momentálně diskutuje v trialozích Komise navrhuje, že když dojde k porušení kyberbezpečnosti, informace o tomto incidentu by měly být sdíleny co nejdříve na sítí expertů pro kyberkriminalitu, kteří ten incident prostudují a přijmou příslušná opatření. Návrh komise rovněž hovoří o tom, že by se tyto informace měly sdílet s policejními složkami, Eh, prostřednictvím EC3 při Europolu a měly by se prošetřit trestně eh, právní aspekty takovýchto narušení. Jinými slovy, chceme silnější zámek na ty dveře, aby nám je nikdo nevylomil, ale když už je někdo vylomí, tak, je, tak musíme ty zločince zatknout. Jinak se nám za chvíli vrátí a budou ještě lépe vybaveni než v minulosti. Proto potřebujeme posílit výměnu informací o narušení. Eh, kyberbezpečnosti. Nicméně rada se bohužel rozhodla všechny, všechna ustanovení o sdílení informací s policejními složkami eliminovat, což znamená, že se z tohoto nástroje stává pouze něco pro odborníky na kyberbezpečnost, kteří zjistí to slabé místo, připraví pro něj opravu nebo aktualizaci, ale tím to skončí. Já si nejsem úplně jist, zda je to adekvátní reakce. Rád bych, abyste podpořili svého kolegu Švába a výbor IMKO eh, při jednání s komisí tento týden. Jiný příklad, který je mi daleko bližší, je návrh nařízení o Europolu. Děkuji panu Diaz Merovi. Je zde jedno ustanovení, které parlament chtěl odstranit a které bohužel omezí naši práci v této oblasti a to je ustanovení o sdílení informací ze strany e, partnerů v soukromém sektoru s Europolem a Národní policií. E, dovolte mi vysvětlit vám, proč je toto e, problém. Google například na jednom svém účtu někde na nějakém ostrově může najít stovky tisíc účtů kreditních karet. Eh, chtějí tyto informace sdělit policii, chtějí zjistit, eh, kdo ty oběti jsou třeba v Evropě, má to smysl, máme v Evropě jednotný trh, svobodu pohybu a jeden vstupní bod, jeden kontaktní bod je jistě efektivnější. A taková je racionále ehm, tohoto, tohoto návrhu, například návrhu na vytvoření evropského prokurátora, ale zastávající eh, právní úpravy Google tyto informace nemůže poslat přímo Europolu, musí za všemi 28 policejními Eh, odbory v jednotlivých, v jednotlivých eh, státech a nebo musí například informovat eh, irskou policii, kde tedy ty účty objeví, o tom, že je objevili. Tím pádem se nic moc nestane, a zločinci mohou v klidu pokračovat eh, ve svých zločinech, aniž by je kdokoliv vyšetřoval. Takže mm, jednoduché řešení, které by umožnilo společnostem a občanům Evropy eh, vyšší míru bezpečnosti, je poskytovat ty informace přímo Europolu. Samozřejmě eh, máme technické prostředky tak, abychom se s těmi informacemi mohli nějakým způsobem popasovat a máme i příslušný rámec, je potřeba, abychom zkrátka do budoucna tuto spolupráci zlepšili. A na závěr třetí příklad, který opět znáte velmi velmi dobře, to se týká směrnice o e, retenci dat. Samozřejmě chápu e, rozhodnutí soudního dvora. Samozřejmě nicméně všiml jsem si, že soud říká, že retence dat, e, cituji, uspokojuje celkově stanovené cíle pro boj s kyberzločinem a veřejnou bezpečnost. Já si dělám obavy v tom smyslu, že mm, národní legislativa o retenci dát eh, se může začít řídit stejným principem a dělám si obavy, že bez retence dát eh, budou zejména složitější vyšetřování zločinů neúspěšná. Realita elektronické komunikace je taková, jaká je, v ní hrají zásadní roli data a i proto, jakým způsobem jsou páchany zločiny online. A je proto nutné zajistit, aby směrnice o retenci dát byla nahrazena nějakými adekvátními novými opatřeními, která jsou samozřejmě zcela mimo můj dosah a e, jsou jaksi v poli působnosti komise. Nicméně e, něco podobného bychom mohli říci o e, legální komunikaci. Například v době, kdy firmy jako Google nebo Apple se uchylují k vlastním šifrovacím zařízením ve svých produktech, což je velice vážný nový vývoj v tom, jakým způsobem eh, soukromý sektor spolupracuje nebo nespolupracuje s vládami. Eh, na závěr mi dovolte říci, že eh, kyberzločin je realita, vidíme to každý den napříč celou EU. Chápu, že zde je celá řada citlivých témat samozřejmě. Já tu nejsem s žádnou politickou agendou. Dnes hovořím skutečně pouze jako policista. Samozřejmě jako, jako takový mám určitý zájem hájit policejní společenství a to musíte prosím pěkně zohlednit. Ve finále eh, samozřejmě je to na legislátorech, mimo jiné na tomto parlamentu, aby rozhodli o tom, jak moc eh, daleko, o kolik dál může tato legislativa zajít při definování právního prostředí a podpoře vyváženého přístupu ze strany složek činných v trestním řízení. Myslím si nicméně, že v rámci diskusí zejména o Evropské digitální agendě Evropa se už nemůže dále vyhýbat debatě o tom dilematu, před kterým stojí kvůli zejména stále sofistikovanějším šifrovacím technologiím, které na trhu vidíme každý den. A konkrétně si myslím, že musíme zajistit, aby policie měla takové dostatečné pravomoci i v tom světě offline, aby mohla působit i na internetu, i tedy ve světě online. Je potřeba zajistit soukromí, ale i bezpečnost zároveň. Řešení jistě existují, nicméně je potřeba provádět debatu s odborníky na IT, odborníky z řad policie i odborníky z řad bezpečnosti. Ale abych uzavřel jaksi pozitivně svůj příspěvek, naše zpráva ukazuje, že jsme schopni hodnotit a čelit výzvám, eh, které v oblasti kyberkriminality vidíme. Jsme schopni si vybírat úkoly, na které se zaměříme, a jsme schopni je řešit, což je mimo jiné eh, tak díky parlamentu, díky tomu, že eh, Evropský parlament financuje Evropské centrum pro boj s kyberkriminalitou. Bez toho bychom to nedokázali. Chtěl bych vám všem poděkovat za skvělou spolupráci, zejména s výborem Libe, eh, a, na, a to na celé řadě těchto témat. A jako vždy samozřejmě bych rád na závěr zdůraznil, že Europol chce pracovat co nejotevřeněji, co nejtransparentněji. Většina z vás už v Hágu byla, nicméně opakují své pozvání, zejména pro nové poslance. Prosím, přijďte se na nás podívat, přijďte se podívat, jak pracujeme, pojďte si Eh, přijít podiskutovat eh, s našimi eh, úředníky na ochranu dat nebo s našimi zástupci u Evropské unie. Já vím, že to byl poměrně dlouhý úvod, pane předsedo, nicméně děkuji vám za trpělivost a za možnost zde takto promluvit. Děkujeme vám, Robem. My jsme si na toto téma záměrně nechali dost času, protože si myslím, že přesně jako jste říkal teď nakonec, je to propojené téma a toto ještě podceňuji. Samozřejmě otázky kyberkriminality jsou otázky obecného veřejného zájmu, každopádně hodně širokého zájmu eh, vzhledem k eh, odbornosti a zaměření jednotlivých kolegů, eh, kterých jste se dotkl s těmi tématy, která jste zmínil. My se o toto téma zajímáme. Samozřejmě ta nejaktuálnější otázka se týká eh, Evropské digitální agendy a případného šifrování a pak je zde celá řada dalších témat, která jsou s tímto také propojena, takže je zde celá řada výzev a děkujeme, že nám pomáháte je řešit. Chceme chránit soukromí samozřejmě, chceme bojovat s kyberkriminalitou, jsou to obrovské výzvy pro nás a Eh, teď zahájíme debatu. Máme poměrně dost času. A děkujeme vám za tuto prezentaci. A jako první má slovo Jan Albrecht. Děkuji ještě jednou panu Wainwrightovi za jeho prezentaci a za ten výběr informací, které jste nám poskytl. Je to, myslím, velice důležité zlepšovat boj proti organizovanému zločinu, zejména v oblasti kyberkriminality a internetového organizovaného zločinu. S tím zcela souhlasím a skutečně si cením práce Europolu, zejména Evropského centra pro boj s kyberkriminalitou. Myslím si, že bychom eh, tuto iniciativu měli podpořit eh, větší mírou financování a společnými vyšetřovacími týmy. Jak jsem říkal, to samotné vyšetřování těch případů je oblast, kde byste měli mít naši plnou podporu. Co se týká dalších otázek, tak změna právního rámce. Tady bych asi začal takovým drobným příběhem. Jistě si dovedete představit, když se podíváme na fakta, a na statistiku trestných činů, e, týrání dětí, zneužívání dětí, násilí páchané na ženách, to vše probíhá zejména v domácím prostředí. To znamená v rodinách a v domácnostech. Takže kdybych já byl na vašem místě a bral celou tuto věc z vašeho hlediska, podobně jako řešíte šifrování, tak bych mohl říci, Policie a složky činné v trestním řízení, bezpečnostní složky, potřebují mít vhled do ložnic a do domovů jednotlivých rodin. Ale samozřejmě e, smažeme všechna ta data, eh, já nevím, z videopásku nebo z čeho jiného, když se tam nebude dít nic, ale pro případ, že by se tam náhodou něco dělo, tak v rámci prevence násilí, ke kterému většinou dochází právě tam, se tam musíme přesto podívat. Ano, tak to byste argumentovat mohli. Mohli byste argumentovat například i tak, že dnes policejní složky mají obrovské problémy s tím, že organizovaný zločin se setkává třeba někde, já nevím, uprostřed lesa nebo někde, kde zkrátka není široko daleko jediný policajt, takže není možné zjistit, kde to přesně je někde, pod mostem nebo co já vím. A mohli byste si říci, dobře, zkrátka musíme vědět, kam každý chodí, abychom všechny mohli sledovat. Pro případ právě, že zjistíme, že někdo se účastní třeba schůzky, která se týká organizovaného zločinu. Pro všechny ostatní, kteří nemají co skrývat, tak ta data zkrátka nakonec smažeme. Otázka je, proč to neděláme, že? Proč to neděláme? Protože by nám to přece výrazným způsobem pomohlo sledovat organizovaný zločin i v prostředí offline, kde máme o tolik méně příležitostí lidi sledovat. Eh, teď nemluvím tady o online prostředí, eh, kde vás neustále sleduje technická infrastruktura, ať už to jsou IP adresy nebo cokoliv jiného. A já vám říkám, je to kvůli tomu, že máme nějaké ústavní rámce a máme tradici základních práv a svobod a právního státu a demokracie. A když toto aplikujeme na anonymizaci, čemuž vy říkáte zneužitý nástroj, nebo když to použijeme na šifrování, čemuž vy říkáte nástroj těch špatných, to je přece něco jako, kdybychom si řekli, že je vlastně zneužití systému, když třeba projdete lesem, ale zametáte za sebou stopy. To přece tak ale vůbec není. To je součástí našich občanských svobod a naší liberálně demokratické společnosti. Že si to zkrátka tak můžu udělat, aniž by eh, mě někdo osočoval ze zločinu. Takže prosím, potřebujeme trošičku odstup od této rétoriky, od této akuzatorní rétoriky vůči všem těm, kteří se snaží nějakým způsobem zakrýt své stopy například online tím, že používají produkty jako Tor. Pro nás toto je velmi zásadní Eh, téma. Může to být velice užitečný nástroj. Může to být například nástroj, který používá nějaká menšina, která se eh, zkrátka dobře chce hájit před extremisty, kteří eh, mají ten zajímavý zvyk, že je sledují až domů. Takže prosím pěkně, pro lidi je zkrátka někdy velice důležité mít možnost se nějakým způsobem schovat nebo zkrátka zavřít za sebou domovní dveře a být sami. Přece není nic špatného na tom, že chci zůstat sám doma. To si může dělat každý, jak chce, ale zaměřme se prosím na ty možnosti, jaké mají policejní a bezpečnostní složky tehdy, když mají nějakou opodstatněnou obavu, která vzniká na základě opodstatněného podezření nebo opodstatněného rizika. Samozřejmě doma se může schovávat, kdo chce. Pakliže existuje nějaké riziko nebo nějaké podezření, pak jsou nástroje pro policejní složky, které pak za mnou domů mohou přijít. Mohou se tam dostat, mohou všechno prohledat a dokonce mě ho tam tut mohou odvést. To všechno už v našem právním rámci existuje. A je to zajištěno právními postupy, pak máme, já nevím, soudce, justiční orgány, které na policii dohlížejí a tak dále a tak podobně. Takže prosím vás, pojďte si na to sednout a pojďme pracovat na nějaké aplikaci případ od případu těch právních rámců, jak, bude probíhat, jak budou probíhat domovní prohlídky, video dohled nad veřejnými prostorami a tak dále. A pojďme to aplikovat na situace i v digitálním světě. Například, já nevím, eh, když eh, víte o nějakém místě, kde pravidelně dochází k organizovanému zločinu, třeba se tam prodávají drogy, klidně to můžeme za určitých podmínek sledovat videokamerami. Ano, pokud máme nějakou serverovou farmu, kde pravidelně dochází k setkávání eh, skupin činných v, tre, v organizovaném zločinu, na určitou dobu dočasně můžete tu, tyto servery sledovat, sledovat, kdo, tam, kdo se tam přihlašuje a tak dále. Takže to jsou ty možnosti, na které se musíme zaměřit. Nesmíme se snažit snažit postavit ten úzus a právní procedury, které máme na hlavu. Že ano? Omlouvám se eh, za to, že to trvalo tak dlouho, pane předsedo, ale chtěl jsem vysvětlit, jak je můj přístup. Já mám pocit, že byste býval klidně ještě pokračoval, ale chtěl bych ještě zopakovat, že budeme mít velkou diskusi eh, v rámci té digitální agendy, čili budete moci ještě se k tomu vyjádřit eh, k celé té otázce enkrypce nebo šifrování. K tomu se jistě diskuse bude. Na začátku eh, jsem měl pouze dvě žádosti. Teď jich mám už celý seznam. Paní Veržia další. Paní Veržia. Ano, děkuji. Já bych chtěla říci, že se mně velmi líbilo vystoupení kolegy Albrechta, s ním plně souhlasím. Já jsem si vyslechla to vaše sdělení. Bylo jasné, že potřebujete Evropský parlament, abyste měli k dispozici další prostředky a také proto, aby vám legislativa nebránila jednat. Trval jste na tom, že kyberkriminalita je čím dál rozšířenější a zločinci čím dál více využívají výkonnějších a výkonnějších odborníků. I tito zločinci jsou inteligentní lidé a je třeba mít eh, odpovídající zdroje, abyste proti něm mohli bojovat. Já se o tuto otázku eh, zabývám už roky a vidím takový úprk vpřed, prostě pořád více a více peněz, peněz legislativa, závazná legislativa je čím dále menší a výsledky nejsou na úrovni. Podařilo se nám zastavit, zadržet zločince operací po staru, Když nemáte lidské zdroje, které by umožnily využít informace, které máte k dispozici, tak stejně k ničemu nedospějete. Obecný dohled není k ničemu, ten vás nepřivede k výsledkům. Co pak ten náš model je ruský model nebo čínský model? Já říkám ne. Musíme mít přizpůsobené prostředky, takže nesmíme vylít eh, s vaničkou i dítě. A vy jste nám dal také celou řadu čísel. Tato čísla jsou znepokojivá, ale já bych byla ráda, kdyby spočívala alespoň na minimálním konkrétním základě, když říkáte, že ty děti jsou, nebo ty oběti jsou čím dál mladší, jsou to dvouleté děti. My to všichni víme, když se zabýváme touto otázkou, tak víme, že jediná Možnost, jak zabránit tomu, aby děti nebyly obětí, to je prevence, vzdělávání, co nejdříve, osvěta. Já si nemyslím, že ta používaná metoda by byla správná a váš argument mě nepřesvědčil. Ráda bych se vás také zeptala na to, co říkáte. Říkáte, že legislativa nesledovala vývoj techniky a je nutné, aby nám směrnice dala prostředky k tomu, abychom měli jednat. Mě by zajímalo, co vlastně chcete, protože všechno to, co jsem tady slyšela, je, že z toho mám pocit, že Chcete, abychom si my, kteří vám neustále bráníme, si konečně uvědomili, jaká je realita a dali vám příležitost pošlapávat eh, základní práva. Omlouvám se, že to tak trošku karikuji, ale jsou tam věci, které mě opravdu neuspokojily. Okay, um, Rob is getting some... Dobrá, eh, Rob eh, dostává skutečně těžké otázky a chtěl bych mu dát čas aby eh, na ně mohl odpovědět. Chtěl bych vás tedy požádat, abyste nehovořili déle než dvě minuty, protože také potřebujeme dost času na zprávu pana eh, Kerkopa. Ana Gomez. Já eh, rozumím tomu, čem, o čem hovořili mý kolegové Albrecht a Veržia a rozumím eh, jim o to více, že eh, skutečně existuje určitý nedostat, nedostatečná pozornost k otázce eh, soukromí a ochrany osobních dat. Já nehovořím o Europolu, hovořím spíš o spravodajských službách a to všechno vede k tomu, že nejsme úplně eh, eh, ochotní na tyto věci reagovat tak, jak byste potřebovali. Na druhé straně nemůžeme ignorovat eh, ten fakt, že toto je vlastně důsledek vývoje technologie a také je to důsledek toho, že naše vlády neuvolně dostatečné prostředky pro boj Eh, s tímto typem trestné činnosti. Tady můžeme hovořit o skutečném deficitu, co se týče těchto zdrojů. Já nevím, eh, jestli eh, to platí o někom dalším, ale já sama jsem byla obětí kyberzločinu, když jsem vyšetřovala jeden případ korupce a musím říci, že úřady, na které jsem se obrátila se žádostí o pomoc, byly naprosto neschopné Eh, zjistit, kdo vlastně ten, eh, tu věc eh, způsobil. Čili mm, myslím si, že kdyby se jednalo o jiný případ, například o zneužití mých vnoučat, tak vám mohu říci, že v takovém případě bych byla proto, abychom možná přišli o některé základní svobody, ale byli jsme schopni s tímto typem kriminality bojovat. A já přitom jsem pochopitelně eh, člověkem, který propaguje lidská práva, ale tady nezbývá, než se eh, bavit o nových prostředcích, které potřebuje mít policajní složky k dispozici, E, včetně těch právních e, otázek, těch právních prostředků, které jim umožní jednat. A já si myslím, že nemůžeme e, tyto věci ignorovat. A to je moje otázka také na pana Weinbrta. Weinreita. My potřebujeme mít partnery, základní, základní partnery, jako je například jsou Spojené státy, kde Eh, vlastně to, že není toto, tyto věci nejsou upraveny, tak to umožňuje dalším pachatelům trestné činnosti ehm, eh, tuto činnost páchat. Děkuji, ano. Další, Monika. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych měla celkem tři otázky. Eh, první, vezměme si příklad. Podvody v oblasti kreditních karet. To se zdá být v podstatě neškodné. V jednotlivých případech to vypadá tak, že si najednou všimnete, že vám z konta zmizelo, zmizelo 2000 euro, což bylo jaksi neprávem naúčtováno. Eh, banka vám to většinou proplatí, nebo taky ne. A nastoupí policie. Má otázka je, kolik informací Europol dostává, nebo zda takhle dostáváte dost informací o těchto konkrétních případech z jednotlivých členských států, abyste si například vytvořili vzorec o tom, že to není jeden podvod ve výši 2000 euro, ale že to jsou skutečně masové akce, kde dojde ke ztrátě několika milionů euro, nebo ke škodám ve výši několika milionů euro. Akorát, že se to tak chytře rozdělí po internetu, že to není jako u bankovní loupeže, že vám ukradnou pytle peněz a je to velmi dramatické, ale je to rozdělené po tolik malých míst, že si vlastně nevšimnete, že to je loupež ve výši 50 nebo 100 milionů euro. E, v této souvislosti e, tedy nejprve ta otázka na ty informace. Za druhé, kolega Albrecht e, hovořil implicitně o ukládání dat. Evropský soudní dvůr na jedné straně zmiňuje otázku proporcionality a nutnosti, na druhou stranu ale zdůrazňuje, že omezení základních práv zasahují do osobní svobody což tedy samozřejmě je oprávněné v případě, kdy hrozí, že by jinak byla ohrožena bezpečnost nebo jiná základní práva lidí. Takže to jsou v podstatě taková dvě základní práva, která spolu bojují. Nicméně pan kolega Anbrecht eh, vždy eh, říkal, říká, že je potřeba eh, postupovat případ od případu nebo místo od místa. Eh, to je jedna část, podle mě, klasické práce policie. Můžete vy mm, se pokusit informovat nás alespoň zhruba, jaké možnosti nějakých omezení v v tomto smyslu máte na internetu, nebo e, jakým způsobem zkrátka jste odkazováni na nějaká data, kde byste si mohli říct, ano, toto je e, toto souvisí s terorismem, toto můžeme využít. E, to by nám v naší politické práci také pomohlo. Třetí otázka. Specialisté, kteří se zabývají internetem a jinými formami kriminality a tak dále, kteří se v tom vyznají, podle vašeho názoru máte v Europolu nebo v členských státech obecně, máte dost personálu, který je schopen odhadnout nebo rozpoznat ten rozměr toho zločinu v těch dimenzích, v jakých se objevuje, a nebo i zde je nedostatek personálu, že tedy jinými slovy kriminálníci jsou lépe vybaveni než vy. Děkuji. Děkuji, Moniko. Pan Bon je další. Děkuji. Za prvé bych chtěl poděkovat za zprávu. Je, myslím, velmi inspirujícím. A to i v té části o závěrech. Samozřejmě měli bychom zvažovat ty závěry bod po bodu, krok za krokem. Za druhé, myslím si, když mluvíme o digitální revoluci, tak bychom neměli zapomínat, že máme určitá právní pravidla i v reálném světě a měli bychom pracovat na implementaci stejných pravidel i ve světě virtuálním, ve světě digitálním. Takže krok za krokem bychom, myslím, měli přizpůsobovat ty nástroje Eh, v digitální oblasti. Eh, riziko kyberzločinu roste a kyberbezpečnost ve všech svých aspektech je hlavní výzva pro nás, pro všechny vyžaduje novou architekturu pro získání lepší rovnováhy mezi ochranou soukromí na straně jedné a mezi eh, bezpečností jednotlivců a veřejnou bezpečností na straně druhé. Takže dvě otázky, ne na vás, ale i vlastně na nás. Za prvé, jak skloubit systémy na eh, ochranu eh, dat s novými možnostmi, jako je privacy by design a souvisejícími řešeními, nebo security by design, Eh, u produktů dodávaných eh, IT sektorem. A za druhé, jak redefinovat otázky retence dat na základě rozhodnutí soudního dvora a najít eh, nějaké bezpečné a přijatelné řešení pro občany a jak si reagující na potřeby a očekávání občanů, která by zároveň jak si pomáhala i vyšetřování trestných činů. Protože to je ta rovnováha, kterou potřebujeme, když chceme chránit naši společnost a jednotlivce a zároveň respektovat základní práva. Děkuji, děkuji pane Bony, díky, že jste dodržel čas. Jako další je paní Griesbeck. Merci, président, je vais Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být také velmi stručná a rychlá. Pár slov, abych položila dvě otázky. My ve výboru pro občanské svobody. Jsme zvyklí pohybovat se na tomto obtížném poli, poli demokracie, kde usilujeme o to najít rovnováhu mezi ochranou základních svobod samozřejmě a bojem za získání maximální bezpečnosti v rámci západní demokracie. Ale ta čísla, která jste uvedl, já bych z nich vypíchla pouze jeden aspekt. Nicméně neznamená to, že tím zanedbám ten zbytek. Jsou to děsivá čísla, která jste oznámil, pokud jde o pedopornografii a o to, že se skutečně nebezpečně a závažně šíří toto zneužívání dětí a toto násilí na dětech. My jsme samozřejmě proto, abychom podporovali vyšetřovací centra a veškerý boj proti tomuto kyberzločinu. Vidíme, že je to jako kdybychom šli nahoru po eskalátoru, který jede dolů. Takže prostě musíme usilovat o tu rovnováhu, musíme ji najít. Takže dvě otázky, dva takové komentáře. Vy jste před chvílí řekl, že nejste politik, že jste člověk z terénu. Já bych vám ráda řekla, že my, poslanci, jsme také v terénu. Ana Goméše připomněla svou zkušenost a naší roli je také být v terénu a nebýt někde v oblecích. Takže bych se vás ráda zeptala, jak můžeme na jedné straně zlepšit výměnu a spolupráci mezi členskými státy, abychom účinně bojovali a tím pádem naplňovali tuto zodpovědnost, naši zodpovědnost eh, vůči především těm nejmladším, kteří jsou eh, už ze své podstaty zranitelní a které musíme chránit všemi prostředky. A za druhé, jak to udělat eh, v právním rámci a režimu, který bude hoden toho, co utváří Evropskou unii. Já nemám strach eh, znovu zopakovat eh, to, co už zde zaznělo, pokud jde o dětskou pornografii, možná bychom eh, mohli jít klidně cestou blokování stránek. Je to otázka, která se často vrací tady před naším výborem. To bude účinné pouze v případě, když budeme mít organizovaný evropský rámec. Děkuji. Thank you, Natalie. And the speakers list is Děkuji. Teď jsme tedy eh, se dostali na konec toho seznamu. Eh, už nebudeme další žádosti přibírat. Eh, další je paní Stevens. Děkuji. Děkuji, pane předsedo možná zde chybí nějaká věc, alespoň z toho, co jsem tady slyšela, když hovoříme o státní organizaci. Tak, se zmiňujeme také o těch, na které byl podniknut útok. V Belgii se dostal pod útoky hackerů systém Belgacomu, našeho telekomunikačního giganta. Zdálo se, že útok pocházel z Ameriky a stalo se to opravdu nedávno. I z Ruska možná proběhly podobné útoky, alespoň to tak vypadá. Také po baltských zemích proběhly podobné útoky, ale o tom se ve zprávě vůbec nic nepíše. Samozřejmě nemůžeme říci, že je to běžná organizovaná trestná činnost, ale je to zneužití. Je to prostě vměšování, když nějaká země napadne systémy jiné země. Uvažovali jste o rizicích, která s tím souvisí? Probíhá nějaká interní diskuse o toto téma? A pokud jde o nebezpečí infiltrace ze strany třeba Ruska nebo Číny, Pokud jde o citlivé informace, zohledňujete toto riziko? A další věc, základní práva, o tom se zde hovořilo. Je třeba dobře se nad tím zamyslet. Já s tím plně souhlasím, když hovoříte o zneužívání dětí. Je zcela tato věc je zcela nepřijatelná, rozhodně jim to nemůže projít, ale zároveň se nemůžeme zcela vzdát základních práv, nemůžeme na ně zapomenout. Protože ten, kdo se chová slušně, potom třeba zaplatí za někoho, kdo se chová špatně a to je také nepřijatelné. Musíme najít nějakou zlatou střední cestu. Nemůžeme se vzdát všech základních práv. A to se mně zdá zcela nepřijatelné. Musíme se také podívat na takové podniky, jako je Google a další internetové společnosti a také výrobce počítačů. Ti by se také měli stát našimi partnery v boji proti kyberzločinnosti. Možná právě zde jsou možnosti, které jsme ještě nevyužili a které bychom využít mohli. Lidé, kteří studují informatiku, jsou pro nás užiteční, ale musí být vzděláni také v otázkách morálních rizik. Nemohou to být pouze nějací naivní spolupracovníci, musí být vzděláni tak, aby věděli, o co vlastně jde v těch eh, otázkách zneužívání. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já dodržím řečnickou dobu, takže budu stručná. I předřečnice upozornila na tuto otázku je důležité, aby na ně pan ředitel opravdu odpověděl. Hovoříme o to, že by se zavedla konkrétní opatření, abychom bránili nezletilé a přitom nepoškodili základní práva. Takže jak toho dosáhnout? A potom, vy jste hovořil o spolupráci mezi agenturami. Je tedy možná spolupráce mezi CEPOLem a Europolem? Thank you for sticking to time as well. Um, Vám děkuji za to, že jste se držela té doby. Birgit bude další. I will also try to make it very... Já také budu velice stručná, co se uh, týče uh, účasti soukromých eh, podniků eh, při tomto šetření. Otázka je, jestli bychom to měli, není jestli to bychom to měli dělat nebo ne, ale jde o to, do jaké míry, protože já pochopitelně jako soukromá osoba nemohu někoho zatknout nebo dělat věci, které dělají jinak policisté, ale mám povinnost informovat policii o tom, eh, jestliže dochází k nějaké podezřelé činnosti, čili míry o to, do jaké míry by se toto mělo dít a jestli existuje eh, nějaká hranice mezi těmito dvěma činnostmi. Co se týče digitalizace eh, pro potřeby eh, policejního řízení a jestli i tady existuje nějaká hranice mezi tím, co dělá policie a kde musíme chránit základní práva lidská práva. Kdekoliv, kdykoliv se jedná o emocní, emocionálně závažné věci, jako je například zneužívání dětí, tak vždy jsme ochotní a připraveni říci, uh, ano, tady je potřeba už minimalizovat naše e, práva, protože se to jedná děti, Ale ta opatření, která potom uděláme, se nebudou týkat pouze zneužívání dětí. Takže si myslím, že ta diskuse, kterou skutečně velmi potřebujeme, by se měla točit kolem toho, kde jsou ta pravidla, která přicházejí z toho starého reálného světa a jaká pravidla potřebujeme pro digitální svět. Pochopitelně, že eh, musíme eh, chránit děti, musíme chránit také ženy, eh, protože většina Uvědomíme si, že to násilí, ke kterému dochází na dětech a na ženách, se většinou děje eh, v domácnostech. Eh, Jan hovořil o tom, jestli potřebujeme eh, mít kameru v každém bytě. Pochopitelně, že ne, to ani nejsme ochotni připustit, ale jaká, te, jaké tedy je řešení? Na jedné straně máme emocionální reakci na určité věci, ale na druhé straně je potřeba vést diskusy o tom, kde skutečně je ta hranice mezi bojem s trestnou činností a ochranou svobody. Uh, a do jaké míry můžeme využívat digitální informace a kdo k ní má mít přístup. Myslím si, že to jsou všechno otázky, které vyžadují velice hlubokou diskusi. Měli bychom vycházet z faktu a ne z emocí. Děkuji. Myslím, že jsme skončili tam, kde jsme začali. Eh, je eh, jasné, že k této otázce se přihlásila řada řečníků, protože eh, to je otázka velice zásadní Eh, kromě toho je třeba říci, že budeme mít také tu zprávu z vlastní iniciativy, takže Rob určitě mezi nás zase přijde, budou i další příležitosti. Čili Robe, pokud nemáte čas odpovědět na všechny tyto otázky, tak kolegové se určitě eh, budou vycházet z toho, že ty odpovědi se jim dostanou, až budete mít další příležitost mezi nás přijít. Takže odpověste na to, co můžete. Já e, souhlasím s tím, co řekla paní Sipl na konci. Myslím si, že musíme vycházet skutečně z údajů, které máme k dispozici a doufám, že právě ta zpráva, kterou jsem zde představil, tato, tato fakta obsahuje. Upřímně řečeno, já e, nevím, jestli vy všichni chápete ten problém, jestliže si myslíte, že e, jediná prevence v tom e, světě offline e, Eh, bude stačit na to, abychom se zbavili toho problému online, tak se mílíte. Pochopitelně, že potřebujeme více prevence, pochopitelně, že policie by měla dělat <clears throat> více také v domácnostech, kde dochází k, tom, k tomuto násilí. Já mohu vám říci, že eh, všechny policejní složky v současné době ve všech členských státech se tomu věnují konkrétně a mají svoje specializované jednotky eh, ale eh, to neznamená, že bychom neměli se soustředit také na online, protože já vám říkám, že během té doby, kdy se budeme tvářit, že to nemusíme řešit, se objeví další 4 miliony takových hrozných obrázků. A já vám mohu říci, že si nic nevymýšlím. Eh, eh, skutečně to, například, co jsem řekl, že ten počet dětí mladších dvou let se zvyšuje, to jsou zkrátka fakta. 20 2,5 miliony uh, uživatelů v červnu. A toto je nezávislá studie, to nebyla Europol studie. 20% eh, těchto uživatelů se věnovalo právě zneužívání dětí. To je zkrátka realita a musíme tedy dělat práci jak offline, tak online. Já si myslím, že potřebujeme mít k tomu pravomoce, které odpovídají této závažnosti. Já neříkám, že bychom měli odstranit eh, ochranu lidských práv a tak dále, ale je pravda, že v tom offline světě se nám podařilo určitou rovnováhu najít. Tam víme, jak důležité je zachovávat ty základní eh, svobody, ať už se to týká daňových věcí, ať se to týká bankovních transakcí a tak dále, ať se to týká našich telefonických eh, komunikací a tak dále ale policie by v těchto, ve všech těchto oblastech má možnost například odposlouchávat. Může se dostat například na, eh, k, dato, eh, k daňovým údajům, může se dostat také k bankovním účtům a tak dále. Eh, já jenom říkám, že ta moderní technologie online v podstatě vyžaduje, abychom měli stejné možnosti také online. Zatím se nám to nedaří, protože tito lidé mají možnost zašifrovat eh, své zprávy a zatím eh, bohužel nemáme příslušnou legislativní reakci na to, co se děje. A já vás upozorňuji skutečně na to, co se skutečně děje. A to není žádná hyperbola, to je něco, s čím se setkáváme každý den. Existuje, eh, mám tady před sebou celou řadu konkrétních otázek paní Gomez, paní Holmaja Eh, týkající se vztahu eh, mezi členskými státy. Musím říci, že eh, v této oblasti se členské státy více angažují než v jiných oblastech. Je to oblast, ve které skutečně informace a výměny informací máme dostatečné množství, ale ten skutečný problém, a já vím, že to je zase, jako bych opakoval stále, stejný referen, ten, to naše centrum boje proti kyberzločinu je příliš malé, nemáme dostatečné zdroje, to se projevuje právě v té oblasti, že nejsi týkající se šifrování eh, řešit, proto si myslím, že toto je věc, která je skutečně naprosto akutní. Další otázka zazněla, co vlastně my chceme. Já si myslím, že ve své prezentaci jsem zcela jasně řekl, co chceme. Chceme, abych mít dostatečné nástroje, které máme v tom reálném světě k dispozici. Myslím si, že tato směrnice by měla eh, obsahovat ustanovení, která umožňují eh, výměnu informací Eh, a ta nařízení eh, Europol by měla možnost nám, eh, by nám měla dát možnost získávat informace od různých členských států. Co se týče té nové směrnice o uchovávání dat, je také velice důležitá. Potřebujeme mít zkrátka legislativní nástroj, který nám umožní pře, eh, eh, vyřešit ten největší problém, to je ten problém šifrování a enkrypce. Já vám děkuji za vaše otázky, také za váš čas a určitě se k těm věcem ještě vrátíme. Děkuji. Eh, ano, zazněly zde ještě další otázky, ale já se já si myslím, že jste to všechno velice dobře eh, zodpověděl. Navíc víme, že se mezi nás vrátíte brzo. Chtěl bych vám ještě poděkovat ještě, ještě jednou za to, že jste se zúčastnil diskusí k oběma těmto důležitým bodům a že jste tímto způsobem opět vstoupil do dialogu s námi. Chtěl bych ještě eh, jednou zopakovat to vaše pozvání. Hlavně noví poslanci by měli využít to, té možnosti navštívit Eh, Europol v Hágu. Teď přejdeme k dalšímu bodu, který se týká PNR. Eh, kolegové, jak si asi pamatujete, to, a to se týká hlavně těch eh, poslanců, kteří jsou noví, kteří Eh, nebyli v tom pýchalém období. Eh, náš zpravodaj je pan Kirkhope, eh, pan Vos, pan Vysipel, Jan Albrecht, Ernst Lora Ferrara jsou, jsou stínovými zpravodaji, čili já bych nejprve dal slovo Timotimu, což je tedy zpravodaj, aby uvedl tento bod Eh, asi si eh, vzpomínáte, že jsme již v minulém funkčním období eh, hovořili v tomto výboru o tom, také jsme o tom hlasovali Eh, hovořili jsme také o působnosti týkající, tak hovořili jsme také o tom, jak je důležité se věnovat otázkám, jako jsou mezinárodní eh, lety versus vnitrostátní lety. Hovořili jsme o tom období, kdy je potřeba uchovávat data, jestli by to měl být systém centralizovaný nebo decentralizovaný, jestli ten systém by měl být volitelný nebo povinný a tak dále. Potom v dubnu 2013 ten návrh eh, byl v našem výboru zamítnut, eh, potom v eh, několik členských států se rozhodlo zavést podobný systém a zúčastnil se pilotních studií, studií které byly společně financovány komisí. Potom na základě rozhodnutí soudu Eh, týkají se eh, <clears throat> uchovávání dat. Eh, jsme hovořili také o tom, jaký dopad to všechno by mělo mít. V té době o tom hovořil komisař Avramopoulos také současně s tím členské státy hovořily také o e, problematice tzv. zahraničních bojovníků. Dnes tedy budeme e, o těchto věcech dále diskutovat. Nejprve e, tedy požádám zpravodaje pana Kerkhopa a po jeho úvodním expoze bude následovat diskuse a pak by měla také ještě dostat prostor komise a Eh, rada, aby se vyjádřili k této diskusi. <clears throat> Děkuji, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Jsem velice rád, že máme dnes tuto příležitost hovořit <clears throat> o eh, jméne evidenci cestujících a o té směrnici, která s ním souvisí a o tom procesu, tak jak se vyvíje. Jak jste řekl, pane předsedo, eh, my jsme malou, malou většinou odmítli ten návrh, potom plenárka rozhodla, že bychom měli v našem výboru dále o této věci hovořit. Při mnoha dalších příležitostech jsme potom hovořili o dalších návrzích, které byly eh, zamítnuty eh, výbory, ale mm, eh, znamenalo to další práce, ale každopádně můžeme dnes hovořit o tom, že ty výsledky jsou lepší. Lepší výsledky mm, závisí ale na tom, že všichni budeme ochotni spolupracovat a budeme mít dobrou vůli Eh, během posledních eh, několika měsíců v novém funkčním období. Tento eh, parlament měl možnost tyto věci prohovořit s celou řadou odborníků. Také na plenáce se o tom hovořilo, dnes o tom hovoříme. Vy víte, že Eh, nejen Rob Benright mezi nás přišel, ale Žil de Korčev eh, tady byl, eh, což je člověk, který má na starosti koordinaci boje s terorismem. Měli jsme tady Žána Pola Laboda, <clears throat> což je člověk pracující pro OSN, také v oblasti boje s terorismem. A také Cecilie Marsem, bývalá komisařka, mezi nás přišla, která měla na starosti toto dosie. Eh, věnovala se této otázce eh, velice dlouho, myslím si, že asi dva půl roku vlastně <clears throat> jsem já se postavil do čela této mise. A všichni ty koordinátoři eh, hovořili o tom, že je potřeba nějakým způsobem mít nový systém EU, PNR jako nástroj proti terorismu. Eh, měl by se věnovat těm eh, základním eh, problémům, které souvisejí s terorismem. Je to nástroj, který by nám měl dát k dispozici pravidla týkající se práv jednotlivců, ale také možnosti stíhat pachatele některé trestné činnosti Eh, ta data v rámci PNR jsou naprosto eh, zásadní, to již bylo eh, dosvědčeno, ať už se jedná o situaci v Iráku nebo v Sýrii. Podařilo se nám na základě spolupráce s dalšími zeměmi zabránit tomu, aby někteří tito lidé se dostali do zemí, kde mají úmysly skutečně strašné. E, podařilo se nám také díky tomuto e, systému e, zabránit tomu, aby bylo zneužito 12-leté dítě. Dnes dopoledne jsme slyšeli také o tom, že existují stále ještě obavy související s tímto skutečně odporným, jsou to odpornou oblasti trestné činnosti. PNR jsme také použili pro identifikaci nejrůznějších pachatelů trestné činnosti související s obchodem s drogami. Eh, to se týkalo spolupráce mezi Karibskou oblastí, Spojenými státy a Evropou. Ehm, Dohromady byli odsouzeni pachatelé na 79 let ve vězení. PNR jsme také používali při vyšetřování eh, jednoho gengu, který obchodoval s nigerijskými ženami. Eh, další se týkal eh, gengu, který se zabýval sexuálním zneužíváním systém nám pomohl najít nejen pachatele, ale najít také oběti. Využívali jsme k tomu nejrůznější přístupy. Eh, Já eh, v tém svém úvodním projevu chci být velice stručný, proto nebudu hovořit o dalších příkladech. Jsou to pouze konkrétní příklady, které vám ukazují, eh, kdy které popisují případ, se kterým se setkávají policisté každý den. Já nechci říci, že PNR je ten kouzelný proutek, který nám vyřeší všechny věci související s bojem proti terorismu, ale chtěl bych každopádně říci, že to je velice cený, eh, cená součást ehm, systému, který nám může zajistit bezpečnost eh, pro lidi, za které jsme zodpovědní, to znamená eh, občany Evropské unie. Ehm, už eh, celé roky toto není věc, která je důležitá eh, pouze pro policisty, je to důležité také pro eh, letecké společnosti. Na jedné straně tedy dochází k určité kompromitaci těch osobních dat, ale jestliže nemám k dispozici směrnici, tak letecké společnosti vlastně se potýkají s 28 různými systémy, Eh, a velice často také se jedná o různé systémy i v rámci jednotlivých zemí. Eh, jinými slovy, ty eh, letecké společnosti s tím mají obrovské problémy. Na jedné straně tedy také je potřeba říci, že se velice liší způsob ochrany těch lidských práv. Já si myslím, že v současné době letecké společnosti mají Eh, systém, který, se, který zahrnuje také 15 eh, nečlenských států. Je potřeba mít eh, zcela přesně stanovené referenční body, je potřeba si uvědomit, jakým způsobem se tyto věci budou předávat a také zodpovědnost jednotlivých leteckých společností, aby v některých případech řekli ne při zpracování dat, kdy nejsou zajištěny všechny ty pojistky. Já Eh, pocházím ze země, kde každý den eh, existuje hrozba terorismu. Eh, dokonce tady sedí mezi námi lidé, kteří mají přímou zkušenost s terorismem a já si myslím, že pochopitelně jsou tady také lidé, kteří pochází ze zemí, kde se bojovalo za lidská práva, ale myslím si, že schromažďování informací byly velice často zneužívány pochopitelně státními orgány. Takže právě poslanci z těchto zemí jsou velice opatrní, co se týče eh, ochrany těchto údajů. V současné době ale 15 států eh, má finance od komise, aby vybudovali své systémy PNR, je to FIN, Lansko, fin, Finsko, Portugalsko, další Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Litva a pochopitelně také Velká Británie. My všichni musíme, musíme vybudovat nebo zavést své vlastní standardy, své vlastní pravidla, eh, která budou souviset s tímto systémem PNR. Eh, protože to odstraní určité, eh, eh, určitá bílá místa, která stále ještě existují. Pokud se nám to nepodaří, tak budeme být jenom chaos a další problémy. Pochopitelně lidé říkají, počkejme na tu novou směrnici týkající se uchovávání těchto dat ale realisticky řečeno, toto může ještě trvat hodně dlouhou dobu a během této doby bychom si mohli vyměnit informace a ty informace se budou eh, eh, vyměňovat eh, tak a kromě toho nejrůznější pachatele trestné činnosti budou využívat všechny ty mezery, které existují v současné době a myslím si, že by bylo nezodpovědné v této politice pokračovat. Jedná se o směrnici, kdy můžeme aplikovat své vlastní standardy. Takováto pravidla by byla aplikována i na tuto směrnici. Eh, poté, až budou přijata. Nakonec, pane předsedo, bych chtěl zdůraznit před všemi poslanci, že skutečně mi jde o kompromis. Chtěl bych najít kompromis. Doufám, že ta směrnice eh, bude směrnice, která nás všechny uspokojí. Já nechávám své dveře otevřené, myslím si, že všichni poslanci to vědí kdokoliv za mnou chce přijít, kdokoliv si se mnou chce pohovořit o eh, obavách, které mají v souvislosti s touto otázkou i mimo tento výbor. Pochopitelně, že musíme na jedné straně chránit své občany, a na druhé straně musíme mít také nástroje, které nám umožní bojovat s těmito pachateli trestné činnosti. Je potřeba, abychom našli rozumnou, ale také rychlou eh, formu, jak pokročit dál. Děkuji, děkuji, Timothy. Eh, Předtím, eh, než eh, dám slovo poslancům, tak nejprve dám slovo radě a potom komisi. Eh, jsou tady dva zástupci rady. My jsme požádali o jednoho, ale máme hned dva. Oba dva chcete hovořit? Pan Sandru Minicelli. Pane předsedo, jsem Filippo Colombo a za radu budu hovořit. Sono Sono Filippo Colombo della rappresentanza permanente d'Italia. Takže jsem Filippo Colombo a budu hovořit za radu. No. Jménem italského předsednictví chci především poděkovat výboru Libe za tuto příležitost diskutovat společně s vámi o tomto návrhu, který je pro nás velmi důležitý. Jak jste připomněl, pane předsedo, Rada se v roce 2012 na tomto návrhu už dohodla a i teď nedávno na politické úrovni jsme znovu zdůraznili význam, který přikládáme tomuto důležitému nástroji. Připomínám především Evropskou radu z 30. srpna roku 2014, kdy jsme žádali všechny spoluzákonodárce, aby pracovali na tom, aby do konce tohoto roku bylo dosaženo dohody. A samozřejmě také ohledně veškeré té práce, která v současné době probíhá, především v souvislosti se zahraničními bojovníky, jak jste také připomněl vy, pane předsedo. Jak řekl i zpravodaj Kirkop, myslíme si, že tento nástroj je velmi důležitý pro boj proti závažným formám organizované trestné činnosti a terorismu a jsme absolutně rozhodnuti pracovat společně se spoluzákonodárcem na tom, abychom velmi rychle dospěli k dohodě, která nám umožní přijmout tento nástroj. Všechny naše policejní orgány potvrzují, že by to byl velmi důležitý nástroj, který by mohl mít velký dopad na boj proti těmto závažným jevům. A jsme si plně vědomi obav mnohých poslanců tohoto výboru i Evropského parlamentu obecně. Jsou znepokojeni, pokud jde o právo na soukromí. My jsme přesvědčeni, že musíme pracovat na tom, abychom dosáhli společné dohody, která umožní překonat také tyto obavy, rozptýlit je a doufáme, že se nám podaří rychle najít eh, společné řešení. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Now... Um, Děkuji. A teď eh, komise. Chtěl bych se zmínit pouze o jedné věci a sice, že jsme pozvali komisaře Avramopulse, aby mezi nás přišel 3. prosince, bude hovořit mimo jiné také o tomto systému PNR. Ale teď dám slovo Viktorii Aniči, která bude hovořit za komisi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den, vážení poslanci, dámy a pánové. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že nám eh, komisi dáváte možnost vyjádřit se k tomuto důležitému tématu. Jsme velice tomu rádi eh, a jsme také rádi, že se obnovila tato diskuse na poli vašeho výboru. Co se týče komise, my i e, nadále e, podporujeme tu racionále vlastně e, toho návrhu, který byl předložen v roce 2011 a e, podporujeme také to, co je podstatou e, této legislativy. E, jak si je vědom také komisař Avramopoulos během slyšení u tohoto výboru, je to, že je potřeba, že tyto věci posuzovat ve světle principu a kritérií, tak jak je určil Evropský, soud, Evropský soudní dvůr. Kromě toho musíme vycházet také eh, z toho, co nám říkají eh, eh, agentury, které se zabývají ochranou lidských práv. Domníváme se, eh, že tato směrnice by měla odpovídat chartě základních lidských práv a musíme udělat všechno proto, aby skutečně eh, Evropský eh, soudní dvůr byl spokojen s takovouto úpravou. Komise ráda bude spolupracovat s dalšími spoluzákonodárci Eh, při vytváření takového návrhu, který bude plně odpovídat tomu rozhodnutí Evropského soudního dvoru a který také zajistí proporcionalitu všech těch opatření, která máme v úmyslu realizovat z pohledu ochrany eh, jednotlivců a jejich lidských práv. V současné době služby Evropské komise posuzují ten návrh eh, Eh, pro, dochází k interním konzultacím v rámci komise, eh, přičemž nám jde o to, abychom definovali nejlepší možný postup pro zajištění proporcionality. Jak jste se sám zmínil, pane předsedo, eh, komisař Avramopoulos se zúčastní zasedání výboru LIBE 3. prosince a při této příležitosti vám předloží některé konkrétní myšlenky, které souvisejí s budoucím vývojem. Děkuji vám. Děkuji. Já teď dám eh, slovo stínovým zpravodajům eh, v tom pořadí, jak jsem jej jmenoval. Axile, chcete taky? Ano, také chci k tomu pohovořit, ale budete poslední. Takže Birgit bude první. Birgit. Děkuji, děkuji. Dnes bych ráda tady přinesla několik obecných poznámek eh, k věcem, které eh, souvisejí s jinými věcmi, ale také s PNR. Jestli si vzpomínáte, dnes ráno jsme tady měli diskusi a také jsme měli diskusi s eh, minulý týden s Robertem Weinreitem a Eh, dozvěděli jsme se, že existuje obrovský prostor pro zlepšení v oblasti eh, toku informací mezi jednotlivými členskými státy, ale také toku informací mezi evropskými členskými státy a různými agenturami. Kromě toho také minulý týden tady zaznělo, že ne všechna opatření, která v současné době používáme pro boj s kriminalitou a s terorismem, nejsou využívány stejně efektivně všemi členskými státy. Jinými slovy jde o to, že musíme zajistit to, aby ty existující, ta existující opatření byla skutečně využívána, protože jenom to nám pomůže pochopit, jestli je potřeba přijmout další opatření, která by nám zajistila další přidanou hodnotu v boji proti zločinu. Za druhé, ehm, v tom mezidobí jsme eh, získali to rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora. Já sama eh, nejsem právnice, ale jsem trošičku rozšířena nad tím, že Evropská směrnice už neplatí, protože soud řekl, že to neodpovídá evropským pravidlům a evropským hodnotám. Ale ty nejrůznější vnitrostátní předpisy, které jsou velice podobné, stále ještě platí. I když všechny naše členské státy když se staly členem Evropské unie, odsouhlasili, že se budou řídit stejnými pravidly. Jak říkám, já nejsem právník, ale mě tohoto skutečně velice rozčiluje. Timothy Kerkhoff se zmínil o tom, že eh, mnoho členských států využívá finance Evropské unie pro přípravu eh, systému PNR, ale pokud členský stát nerespektuje evropské eh, hodnoty a evropská pravidla a neuvědomuje si, jaké jsou důsledky rozhodnutí Evropského soudu, pak je naší povinností to, si to vzít za své. Je proto potřeba se podívat na to, jak, eh, jaký je dopad tohoto rozhodnutí soudu na PNR a musíme být velice opatrní také v tom, co to bude znamenat pro budoucnost. Možná, že budeme muset čekat na další eh, směrnici o eh, uchovávání dat. Timothy Kerkop řekl, že toto čekání může být dlouhé. Je mi to líto, ale to není kvůli Evropskému parlamentu. My po dlouhé diskusi jsme byli schopni eh, se dobrat určitého rozhodnutí, i když naše stanoviska byla velice odlišná eh, ve srovnání s tím, s čím jsme začínali, ale jsou to členské státy. Členské státy to všechno brzdí a proto zatím žádné rozhodnutí nemáme. Jestliže tedy chtějí přijmout nová opatření, Eh, která souvisejí se sběrem dat, tak potom by měli eh, nejprve eh, nám předložit společné standardy. Co se týká té směrnice, jestliže si vzpomenete, co říkal Robert Wainwright dnes a minulý týden, já sama jsem přesvědčena, že společná pravidla nejen v nařízeních, ale také v, ve směrnicích jsou zásadní, protože musíme mít možnost zajistit vzájemné eh, uznávání i v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce. Jinými slovy, potřebujeme další opatření a záleží na, členským státech, na členských státech. Pokud chtějí se dobrat rychlého rozhodnutí, tak nejprve musí odvést svou práci. To je všechno, co jsem chtěla říct eh, v této chvíli. Jak jsem řekla, bude to spíše v obecné rovině. Děkuji. Jan Albrecht. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji za to, že nás informoval o aktuálním stavu věci. Chtěl bych zaprvé říci, že je mi líto, že tady nemáme EDPS, kteří by také mohli prezentovat své stanovisko po tomto rozhodnutí. To by bylo bývalo, bylo velmi užitečné, možná, že bychom to tedy mohli napravit eh, pro příště. Eh, co se týká dalšího bodu, je důležité chápat, že nikdo není proti lepší výměně informací mezi složkami činnými v trestním řízení. Naopak, všichni se shodneme, nebo většina z nás se shodne, že evropský vyšetřovací příkaz spočívá na vzájemném uznávání výměny informací pro eh, tyto složky, takže chceme tuto oblast vylepšit. A zejména já jsem toto velmi důrazně prosazoval, protože jsem zcela přesvědčen, že tady jde přesně o to, že, ten, že ta výměna informací případ od případu nefunguje a všechny příklady, které jsem viděl, slyšel, se týkaly právě absentování výměny informací, které již byly k dispozici, ale u různých úřadů. A kvůli tomu jsme pak nebyli schopni bojovat s vážným mezinárodním útokem a čelit teroristickým hrozbám. Navrhovaná směrnice se netýká výměny informací, ta se týká retence informací. A tady právě soud v tom rozsudku o retenci e, rozsoudil, aby se tak řeklo, a e, jsem rád, že komise to uznala, rád slyším, že komisař Avermopoulos to také vezme v úvahu a právě proto se my teď musíme zabývat eh, jaksi změnou systému sběru dat jmených seznamů cestujících. Právě proto teď musíme zjistit, kam až můžeme zajít Dovolte mi přečíst vám jedno hlavní ustanovení tohoto rozsudku, podle mě je velmi důležité. Je to číslo 59. Cituji. E, při snaze přispět k boji proti vážnému zločinu, e, směrnice tedy o retencidat, nevyžaduje žádné propojení mezi daty, jejichž retence je již zajištěna, a mezi rizikem pro bezpečnost, pro obecnou bezpečnost. A konkrétně se nejedná o omezení retence na jedno konkrétní časové období a nebo konkrétní geografickou zónu a nebo na okruh konkrétních osob, které pravděpodobně budou zapojeny nějakým způsobem do vážné trestné činnosti, a nebo za druhé, druhá možnost, na osoby, které by mohly retencí svých dat přispět na prevenci, detekci nebo dohledání vážných zločinů. To je tady teď požadavek nejvyšší soudní instituce naší struktury, tedy co do retence dat i v oblasti jmených seznamů leteckých cestujících. A upřímně řečeno, ta směrnice o těchto podmínkách vůbec nehovoří. Tedy žádné časové období, geografická zóna nebo konkrétní okruh osob, nikoliv. Tam, se má, e, e, tam má docházet k retenci všech cestujících, kteří přijíždějí do nebo odjíždějí z EU. A e, kdybychom, kdyby mělo být po e, radě, tedy aby se tak řeklo, tak by se to týkalo i všech cestujících uvnitř EU. A to se má zachovávat, ta data se mají zachovávat po dobu pěti let. A já upřímně řečeno nevidím po tomto rozsudku, že bychom se mohli vrátit k business as usual. A slyším, že komise s tím souhlasí. Zkrátka nelze pokračovat tak, jak jsme původně chtěli. A proto mm, bych navrhovala, myslím si, že to je logický důsledek, že eh, dokud komise tuto situaci hodnotí, měli bychom jim dát možnost přehodnotit přístup a nesmíme zkrátka pokračovat s nějakým návrhem, který třeba vůbec není v souladu s tímto doporučením. A co se týká naší situace. My jsme zadali žádost 8.4. naší vlastní právní službě, takže bychom alespoň snad měli počkat, než nám právní služba bude moci v tomto, na tomto gremiu představit výsledek jejich šetření. Uvidíme, kolik je tady manévrovacího prostoru při vytváření dalších pravidel pro retenci a tak dále. Ale říkám ještě jedno: nejsem proti, jsem naopak velmi pro mít právní rámec pro výměnu informací, Eh, což už je něco, o čem hovoří složky činné v trestním řízení už dnes. Tady nejsem proti, ale jde o to dodatečné povinné ukládání dat, o kterém se hovoří v této směrnici. To je ten problém a v tom nemůžeme pokračovat, aniž bychom provedli analýzu rozsudku. Děkuji. Dobrá, jak vidíte, stínoví zpravodajové dostávají poměrně hodně času. Toto je první výměna názoru a omlouvám se za tuto rozvolněnost. Ty motivy pak dostanete slovo na konci. Já myslím, že budeme mít dosti času, ale kolegové, prosím, pokuste se být co nejstručnější. E, další Cornelia, která je stínová zpravodajka za GUE. Děkuji, Claudem. My se tak trochu točíme v kruhu. Eh, vidíme to, myslím, všichni. Eh, na každém výboru hovoříme o eh, jmených seznamech cestujících a vždy vycházíme ze stejného a docházíme ke stejnému. Máme zkrátka rozsudek soudního dvora, který jednoznačně říká, že takové ukládání dat, jak se předpokládá ve směrnici, není v souladu s legislativou EU. A zkrátka to nejde. Takže eh, na tom základě, jak jsme jednali doposud, nemůžeme jednat dále. Je eh, článek 29 eh, pracovní skupiny, který už v roce 2011 jasně říkal, že obsahově nevidí smysl existence eh, jmených seznamů cestujících v Evropské unii a stanovil kritéria, podle kterých bychom určitá data, ne všechna data, ale jenom určitá data mohli sbírat a ukládat. Tehdy říkali, za prvé, je potřeba dodržet chartu základních práv, což je tedy jakási báze pro jakékoliv podobné ukládání dat. Za druhé, jednat podle případu a za třetí se musí vyřešit eh, eh, distribuce dat systémem push. Takže to je článek 29 eh, dokumentu pracovní skupiny a pak máme ještě nejnovější dokument, který byl odsouhlasen, kde se jasně říká, že je potřeba zachovat proporcionalitu a příslušnost takovýchto opatření, to znamená těch stávajících, ale i těch nových, která se mají uplatňovat. E, vlastně ještě předtím, než tato opatření budou zavedena do provozu. A já se chci zeptat, jestli vůbec někdo někdy skutečně evaluoval, jak ta stará, jak ta stávající opatření fungují a pokud ano, pokud tato evaluace proběhla, to je teď má otázka na radu a komisi, tak se chci zeptat, jaký byl výsledek a kde jsou nedostatečnosti, kde jsou nedostatky toho systému, kde je ten důvod, proč musíme zavádět ta nová opatření. Za další. Chtěla bych od vás vědět, co se týká těch výsledků, těch hodnocení, zda nám je dáte k dispozici, zda je dostaneme a zne, nebo třeba, zda třeba vůbec žádná evaluace neproběhla. Chtěla bych zkrátka vědět, co komise a rada dělá. A za další, neustále se argumentuje tím, že v členských státech už tyto seznamy, jmené seznamy cestujících jsou a je potřeba je anonymizovat a tak dále a tak dále. Já si jasně vzpomínám na to, že tento parlament a Evropská unie už dal k dispozici nějakých 50 milionů euro na takovéto systémy, aniž bychom vlastně měli nějaký důvod je zavádět. Takže provádíme tady dumping milionů a milionů eur do členských států, aniž bychom měli nějaké obecné vodítko. A najednou e, říkáme, že potřebujeme společný evropský systém a já si upřímně řečeno myslím, že toto je naprosto Eh, naprosto nemístná diskuse, od které se distancuji. Potřebujeme evaluaci. Teprve na jejím základě můžeme pak dělat něco dalšího. Je úplně jedno, o jakém systému retence jmených seznamů cestujících mluvíme, jestli s, eh, o spolupráci s Kanadou nebo s kýmkoliv dalším. Skládka musíme si udělat ve věci jasno, jinak se nikam nedostaneme. Děkuji. Děkuji, Kornelie. Za Alde je stínová zpravodajka Sofie Intervelt. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo jako mnoho předřečníků, i mě dosti irituje, že se vůbec toto téma dostalo na pořad jednání. My jsme jasně hlasovali ne minulý rok a já v těch návrzích nevidím vůbec nic nového. Ráda bych se zeptala, proč to vůbec máme projednávat. Co se od té doby stalo? Tedy kromě toho, co právě říkala Cornelia, Eh, eh, a až zhruba do doby před jedním a půl lety byl pouze jeden členský stát, který měl eh, systém PNR a to bylo Spojené království. Nikde jinde nic podobného neexistovalo, ale od té doby Evropská komise, a Cornelie to řekla ještě velmi slušně, financuje vytváření takovýchto národních systémů a v mém slovníku jsou toto úplatky zkrátka. Když dáváte peníze členským státům, aby vytvářeli národní systémy, abychom my pak najednou je museli začít harmonizovat. Eh, že si vymyslíme nějaký důvod vytvořit novou směrnici. To jsou zkrátka úplatky, to není nic jiného a je to velmi podvratný způsob tvorby legislativy a zákonu. Já myslím, že to občanům nemůžeme být schopni vysvětlit. Kromě toho Evropská komise sama uznala, že mnoho členských států, které obdrželi toto financování, mají dosti pochybnou eh, právní bázi pro sběr těchto dat. Jen tak mimochodem, já neustále čekám, na ty informace, o které jsem Evropskou komisi žádala, tedy aby mi dali přesné informace o tomto financování. Ráda bych viděla ten rozbor zemi po zemi. Ty informace dodnes nemám. Teď, když se vrátím k tomu opodstatnění směrnice na úrovni EU, upřímně řečeno, Členským státům ve vytvoření vlastních systémů jmených seznamů e, cestujících nikdo nebrání. Oni si to klidně můžou vytvořit, mohou si vyměňovat data, jak chtějí. Já nevím, proč potřebujeme směrnici na úrovni EU. Protože když budeme mít směrnici EU, tak třeba státy, které nemají zájem vytvářet takovéto systémy, budou mít povinnost je vytvořit. A ráda bych upozornila své kolegy, že nizozemský parlament zamítnul velkou většinou návrh eh, Ministerstva spravedlnosti vytvořit podobný systém. Nizozemský parlament si ale neuvědomuje, že, eh, ta systematická, že ten systematický sběr takovýchto dat v Nizozemsku probíhá už léta, aniž by o tom kdokoliv v parlamentu věděl, ale to je samozřejmě něco úplně jiného. Takže eh, je to i otázka subsidiarity. A já skutečně nevím, proč bychom měli pro členské státy vytvářet závazek, a tím se vracím k tomu, co říkal Jan Albrecht a ostatní, pokud zde je tolik národních systémů, tak potom asi je harmonizovat budeme muset, abychom zajistili, že budeme mít řádný právní rámec, ale mám takový pocit, že nás někdo do něčeho chce vtlačit a to ještě oklikou. Myslím si, že opodstatnění této směrnice je skutečně pohyblivý cíl, protože v jednu chvíli jde o boj s terorismem, za chvilku jde o boj s eh, sexuálním zneužíváním, pak jde o ochranu e, veřejného zdraví, pak je to najednou zase terorismus, kdy džihadisté jezdí do Sýrie a já nevím kdo co. Já bych skutečně chtěla pochopit, o co tady jde. Já například mám tak trochu dojem, že to nové opodstatňování, identifikace a sledování džihadistů, kteří jezdí do Sýrie, mm, mně to nepřijde úplně důvěryhodné, upřímně řečeno. Řekněme si to upřímně, i kdyby tento parlament hlasoval brzy o této směrnici, pak by stále ještě musela nastoupit implementace v členských státech a ta potrvá velmi, velmi dlouho. Já bych chtěla kolegům připomenout, zejména těm, kteří tady tehdy nebyli, že si velmi dobře vzpomínám, Eh, jak jsme museli přijmout tu směrnici o retenci dat, kterou nám nadspali do chřtánu a my jsme ji museli přijmout během tří měsíců. Bylo to hrozně naléhavé, protože jsme museli bojovat s terorismem a s trestnými, s trestnými činy. A eh, víte co? Po letech se ukázalo, že ji členské státy vůbec neimplementovaly, takže evidentně ta urgentnost jaksi nebyla tak úplně na pořadu jednání. Takže souhlasím s tím, co zaznělo od ostatních. Pakliže je to skutečně tak naléhavé, tak bych řekla členským státům, podívejte, zameďte si před vlastním Prahem a přijměte eh, směrnici o retenci dat. Pokud členské státy berou vážně ochranu údajů, což si nemyslím, kolega Kirchhoff říká, že to není realistické, víte, ono jde pouze po, o politickou vůli. Kdyby to členské státy chtěly, tak už by to udělali. Členské státy, když chtějí, tak můžou rozhodovat, umí rozhodovat i velice rychle. To ukázali v minulosti. Když chtějí ochranu osobních údajů, mohou si to zítra odsouhlasit, protože už mají model z parlamentu a nic jim v tom nebrání. Další téma. Tak dobře, tak ještě jedno, říká pan předseda, ještě jedno téma. Dobře, já bych to skutečně ráda řekla, když dovolíte. E, co se týče té nutnosti, já jsem dodnes ještě stále neviděla jasný důkaz o té potřebnosti těchto seznamů. Jsem e, si jistá, že tyto seznamy jsou užitečné, ale to není to samé, jako že jsou nutné. Je potřeba zkrátka dokázat, že jsou nutné pro ty jednotlivé účely, pro které se mají používat. Já jsem si jistá, že jsou užitečné při boji s um, eh, obchodem s drogami a při boji s obchodem s lidmi, ale to není to samé jako terorismus bez ohledu na veřejné zdraví teď. A my jsme zatím nikdy neviděli nic, než pouze jaksi velmi úsměvné důkazy, které nikdy nebyly příliš přesvědčivé. A zcela upřímně řečeno, já mám dojem, že Bezpečnostní složky tato data dávno mají. On není důvod, aby ten přístup k tomu neměli. Oni si ty informace pouze nezdílí. Už končím, pane předsedo, ale alespoň jednou bych ráda řekla, co si skutečně myslím. Nakonec, a to je skutečně principiální otázka, pan Kirkhope řekl, že chápe, že jsou zde určitá citlivá témata, protože některé státy v minulosti dali velmi velké pravomoce vládám, aby hlídali občany, ale my už to neděláme. Já bych ráda připomněla, že máme jeden členský stát alespoň, který používá protiteroristické státy na zastrašování novinářů. Eh, jsme všichni lidské bytosti, nikdo z nás není imunní vůči autoritářství. Buďme opatrní v tom, co přijímáme. Děkuji. Eh, Axel, abych byl vůči němu spravedlivý, tak bude mít stejný eh, čas k dispozici jako ostatní stínoví zpravodajové, ale bohužel to znamená, že všichni ostatní, kteří by se chtěli zúčastnit této diskuse, budou mít velice málo času na to. Ale myslím si, že eh, tady jde o výměnu názoru. Takže kolegové, prosím o vaši trpělivost. <clears throat> Axel, ale, ale ty máš možnost se vyjádřit, jak dlouho také potřebuješ. Děkuji. Děkuji. Práce složek činných v trestním řízení se momentálně zpomaluje, když nemají data, která mají eh, k analýze. Eh, k modernímu přístupu kriminalistickému patří i řádná analýza dat. Eh, Samozřejmě není možné, aby všichni zločinci jezdili auty, zatímco policisté budou běhat po svých. Zkrátka, eh, vyšetřování a šetření zločin, zločinů dnes naráží na hranice. A to, jak tedy v oblasti trestního práva, tak v oblasti vyšetřování zločinů už narázíme, narážíme na hranice. Jsme velmi blízko tomu, že už zkrátka nebudeme schopni zločiny vyšetřovat, protože nebudeme mít konkrétní data. A proto e, si myslím, že my jako legislátoři stojíme před výzvou umožnit využívání těchto relevantních dat i v souvislosti s ochranou osobních údajů a tím vším ostatním. Ale je potřeba se už konečně pohnout. Máme organizovaný zločin, máme terorismus, máme levicový, pravicový extremismus. To jsou fenomény, které v poslední době explodují. A my pouze hovoříme o tom, jak to všechno uvést do souvislostí. Ehm, zatím naši nepřátelé profitují z toho, že nic neděláme, prosím pěkně. A nakonec je potřeba si uvědomit, že buď jsme proti sbírání dát což znamená, že se nic, nikam moc nedostaneme v oblasti e, vyšetřování zločinu, anebo využijeme ta data, jak chceme a budeme mít příslušné kontrolní nástroje a budeme mít samozřejmě potřebné pojistky na to, abychom i v oblasti e, ochrany osobních údajů posílili ochranu občanů, abychom zabránili zneužívání dát, abychom s tímto zneužíváním bojovali a abychom mohli nasazovat nové a příslušné nástroje. Samozřejmě anonymizace dat, doba ukládání dat, evaluace, mazání a to všechno. To všechno můžeme ovlivnit, ačkoliv k tomu určité věci také nejprve potřebujeme. Ano. K tomuto patří i data, o kterých diskutujeme zde. Pakliže Eh, tato data nebudeme sbírat, tak svým způsobem se vzdáváme eh, toho monopolního práva na vyšetřování zločinů ze strany státu. Konec konců o tom nehovoří ani eh, soudní dvůr. Já si myslím, že eh, by bylo rozumné se na toto zaměřit velmi konkrétně. Seznamy cestujících, to vidíme v USA a ve Velké Británii, že tyto seznamy vedou k úspěchům. Potřebujeme to, protože nám dávají nové poznatky a proto je důležité, abychom eh, je do toho portfolia analyzovaných dat zahrnuli. Nesmíme to a priori vylučovat. Je potřeba ten systém dostatečně pojistit. Ale kdo žádný sběr dat a priori nechce, tak riskuje, že nebudeme mít evropskou regulaci a že členské státy si to udělají po svém, protože my zkrátka nebudeme schopni vytvořit proto evropskou regulaci. A pokud něco vznikne samostatně v členských státech, tak na to bez ohledu na všechno členské státky peníze zkrátka dostanou. Ochrana osobních údajů, eh, pardon, směrnice na ochranu osobních údajů přece není žádný předpoklad pro tuto oblast, protože ochrana osobních údajů řeší pouze právo platné zacházení s osobními daty. Neřeší ovšem oblast boje se zločinem. A právě proto si musíme uvědomit také, jakým způsobem vlastně to využívání dat chceme umožnit, protože momentálně ani pro členské státy nic není zakázané. A to není dobré ani pro občany, kteří nebudou mít souvisle koherentní právo na ochranu soukromí a není to dobré ani pro oblast boje se zločinem, protože nebudeme schopni nic analyzovat, nebudeme moci vidět ty souvislosti, protože zkrátka nebudeme mít data a na základě dat nebudeme moci přijímat náležitá opatření. Děkuji vám. Okay, thank you, Axel. Děkuji, Axle. Eh, vážení kolegové, máme teď malý problém. Ehm, jde o to, že 3. Eh, prosince budeme mít tu prezentaci pana komisaře ehm, a eh, budeme mít, mám tedy určitý problém v tomto okamžiku a sice, že musíme skutečně skončit ve 12.30, možná, že budeme mít pár minut navíc, eh, pokud nám to tlumočníci umožní a mám tady žádost od šesti poslanců, kteří by chtěli ještě pohovořit. Eh, Ana, kdybyste byli tak eh, hodně souhlasili s tím, že Eh, už vlastně eh, stínoví eh, zpravodaji hovořili jménem vašich skupin, tak možná, že někteří z vás by se mohli vzdát slova. Paní Tomašič, ano, velice E, Sručně, myslím si, že bezpečnost je velice důležitá, ale musí být vždy podřízená e, určitým pravidlům. Myslím si, že bychom měli dělat daleko více pro to, aby se ty záznamy nedostaly do nesprávných rukou. E, pokud by bychom používali tyto systémy dobře, tak potom by to zabránilo některým případům, kterých jsme byli svědky v minulosti. Tereza, 30 sekund. Já vám taky dám čas. Ano. Ještě pan Diaz de Mera, prosím. prosím, pan Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Já se vám pokusím pomoci v tom, co jste říkal na závěr. Vzhledem k tomu, že už zde byla vyslovena, vysloveny argumenty pro a proti, tak eh, já chci sem ještě vnést takovou myšlenku ohledně toho, jak bychom to mohli vyřešit. Ne tím, že bych skrýval, že já podporuji evropské PNR a myslím si, že je to vhodné, ale uvidíme, jak to vypadá. Máme rozsudek, eh, rozsudek z 8 dubna, který musíme vzít v úvahu. A máme také hlasování výboru, to bylo 25. dubna, až po tom rozsudku. A vzpomínám si, že na základě petice těch zelených to bylo 30, 25 a 5. Takže je to 30 a 30 v podstatě. Tak tím jenom bych vám to připomněl. Ale co s tím teď můžeme dělat? Podle mě jsou pouze dvě možnosti z právního hlediska. K tomu legislativnímu návrhu zpravodaj pan Kirkop může znovu předložit svou zprávu jako zpravodaj, pokud chce změnit v nějakém aspektu tu předcházející zprávu a vzít v úvahu ten rozsudek z 8. dubna. A zahájit zase lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů, abychom my, ostatní poslanci, mohli se řídit tím běžným postupem. Druhá možnost, aby Evropská komise, která přemýšlí, ona prostě hodně přemýšlí Evropská komise, pokud tedy chce sama změnit svůj legislativní návrh a my bychom tedy v tom případě měli počkat na tento nový návrh a teprve poté znovu s panem Kirkopem jako zpravodajem bychom se řídili tím běžným postupem. Takže jaký scénář máme? Já vím, že pan Kirkop v následujících dnech chce hovořit se stínovými zpravodaji, aby se rozhodlo, jakou cestou se vydáme. Takže jaký je ten kalendář, pane předsedo? Máme dnešní rozpravu, máme eh, schůzku pana Kirkopa se stínovými zpravodaji a 3. prosince přijde komisař Dimitris Avramopoulos proč? Aby se tady vyslovil, aby nám řekl, jak se k tomu staví Evropská komise, jak se staví k tomu rozsudku z 8. dubna. 3. a 4. prosince také zde bude francouzský ministr vnitra a německý ministr vnitra. Téměř jistě. Proč? aby hovořili o dopadu a nutnosti evropského PNR a také o tom, aby hovořili o nebezpečí a riziku, které je spojeno s takzvanými bojovníky. A konečně, pane předsedo, 11. prosince právní služba tohoto parlamentu nám předloží své stanovisko k tomu, zda rozsudek z 8.4. je v souladu s Evropskou směrnicí o PNR. Takže tak to vypadá, pane předsedo, a jak to tedy vypadá? Je zde na jedné straně tato nutnost, která už je vyhodnocena 20, 25 ku 30 nebo 30 ku 30. Prostě taková je realita. A na druhé straně zde máme co? No ten rozsudek a na ten rozsudek nemůžeme zapomenout. Ten rozsudek prostě musíme vzít v úvahu. Takže legislativní cesta je vymezena, pane předsedo. A vy budete muset po rozumné úvaze tento proces vést. Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji eh, za to, že jste se soustředil na, ta procedura, na ty procedurální otázky komise. Já vím, že to je pro vás velice těžké, abyste na to reagovali, ale pochopitelně já nechci, abyste se tady probírali všemi těmi připomínkami ze strany stínových zpravodajů. Terezo, já nevím, já, je, ne, my nemáme čas a já jsem vás už předtím eh, prosil, jestli byste se vzdala slova. Já nevím, jestli, jestliže to je nutné, tak ne. Já to zcela určitě vám budu kompenzovat někdy jindy. Protože teď už eh, máme eh, skutečně jenom několik minut, pokud nám to umožní tlumočníci, takže bych chtěl využít tohoto času proto abych dal slovo Timotimu. Pane předsedo, já jsem poslední, kdo tady bude držet. Ne, ale máte několik minut na to, ale mám, co se týče toho času, který mám k dispozici, já skutečně nemůžu v tom čase reagovat na všechny tyto věci. Já udělám všechno pro to, abych se sešel se všemi stínovými zpravodaji. Eh, se všemi se tedy spojím a eh, prohovořím s nimi některé ty eh, věci, o kterých jste hovořili. Chtěl bych pouze upozornit na několik věcí, pokud je to možné. Já jsem Eh, tady eh, eh, vyslechl spoustu věcí, některé ty věci už slyšíme po několika letech, některé byly nové, ale musím říci, že skutečně se pomaloučku hýbeme z místa. V současné době je ta situace úplně jiná než před rokem a já si myslím, že každý, kdo tady byl a hovořil s námi, aby tak každý z nich byl skutečným odborníkem na to, o čem se hovoří, o všech těch rizicích a tak dále. A myslím si, že PNR, skutečně, PNR by bylo skutečně velice užitečné pro tyto lidi. Já jsem zákonodárce, já představuji konkrétní zemi, ale to, o čem tady hovoříme, je otázka, eh, tady nejde o to, že bychom tady byli sobečtí a prosazovali pouze věci, které jsou zajímavé pro naši zemi. Tady hovoříme jménem všech <clears throat> evropských občanů. A já si myslím, že je skutečně pokrytecké, já ho nemám rád toto slovo, ale myslím si, že pokrytecké je to, že k té otázce uchovávání dat, to je velice důležitá věc, to je pravda. A co se týče té charty <clears throat> lidských práv, jak jsme o tom se hovořili, <clears throat> tady všude máme stejně vysoké e, standardy, e, jako jsou standardy, které jsme ochotni e, nabídnout k té nové k tomu nám dokumentu o Europolu, to, co se týká směrnice o praní špinavých peněz. Bože mi nikdo přece eh, eh, tam v souvislosti s těmito věcmi eh, ne, nepoužíváte stejné argumenty jako v této konkrétní věci. V těchto dvou věcech používáte, pod, vlastně hovoříte o tom, že je potřeba po, mít více informací v boji proti praní špinavých peněz. Tam vám to nevadí, ale tady najednou tyto otázky se objevují. Proč, proč máme tyto dvojí metry? E, proč, proč přistupujeme k těmto věcem jinam? E, pojďme se chovat úplně stejně ve, ve stavu k té směrnici o Europolu nebo ve směrnici o praní, proti, špinavých, e, proti praní špinavých peněz a nebuďme pokryteční. Chovíme se úplně stejně i ve vztahu k té směrnici, o které zde dnes hovoříme. Mě to skutečně rozčiluje, to, co tady děje. Já jsem byl velice upřímný, já jsem skutečně udělal všechno pro to, abych <clears throat> zajistil všechny ty pojistky, abychom měli všechny ty standardy k dispozici, které v současné době jsou tedy, <clears throat> abychom poté, co se tyto věci vysvětlí, související s, s otázkou ochrany osobních dat, aby se to všechno potom ještě mohlo znovu vrátit do diskuse o této směrnici. Čili já se tomu budu věnovat, já tady navrhuji, abychom se hnuli z místa, jsem velice vděčný Eh, všem těm, kteří hovoří právě o budoucnosti, o tom, co bychom měli dělat, abychom se hnuli z místa, ale eh, do té doby, pane předsedo, já se skutečně myslím, že toto jsou eh, věci strašně důležité. Já se věnuji tomuto dosie dva a půl roku. Sofie se to nelíbí, Sofie vůbec neví, proč o tom mluvíme. My jsme měli spoustu věcí, které, jsme dos- které byly na agentě kvůli Sofii. Jedna taková pitomá věc, promiňte mi to slovo, já jsem naprosto eh, přesvědčen. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že tato je věc velice důležitá, ale myslím si, že Sofie by neměla eh, spochybňovat věci, které já chci mít na programu, po té, co ona prosadila na program, to, co prosadila. Takže <clears throat> já skutečně budu pokračovat ve své práci, budu dělat všechno, Eh, proto abych eh, eh, byl schopen reagovat na všechny ty obavy, které tady zazněly a chtěl bych vám poděkovat za čas, který jsem dostal. Já bych chtěl vysvětlit kolegům, že flipping je anglické slovo, které vyjadřuje nespokojenost s něčím, ale je to důstojné slovo. <clears throat> Ehm, ono se asi eh, eh, ne, není to žádný, není eh, ku podivu, že tolik stínových zpravodajů se reago, reagovalo tak, jak reagovalo. Ta věc je velice závažná. Doufám, že se skutečně pohneme z místa. Pokus, doufám, že se pokusíte o těchto věcech diskutovat Teď eh, eh, to tady budou mít v rukou koordinátoři, budou vycházet z toho, co, eh, o čem hovoří zpravodajové a stínoví zpravodajové a vrátí se nám to potom zpátky na náš výbor. Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu zpravodaji a také stínovým zpravodem a všem, kteří se zúčastnili této diskuse. Děkuji.